Uh, good afternoon everybody. Dobré odpoledne všem, dámy a pánové. Toto je druhá část našeho dnešního zasedání. Prosím vás o pozornost. Ještě než se pustíme do našeho odpoledního programu, který se týká tedy především slyšení na téma obchodu a zajišťování potravin, tak mi dovolte, abych vám sdělil, že Helena Haldorf Romero je zde dnes mezi námi naposledy, odchází. Naštěstí ale jde za lepším. závidím jí, protože se eh, stěhuje do Washingtonu, bude tam zastupovat Evropský parlament při americkém kongresu. A já bych jí chtěl poděkovat. A myslím, že vy všichni se mnou jistě souhlasíte. Eh, jsme jí vděční za její tvrdou práci, angažovanost a moudrost. Bude nám chybět, takže Heleno, děkujeme vám. Dobré štěst, eh, tedy pardon, hodně štěstí budete jej potřebovat. Tak. To byl tedy smutný moment dnešního odpoledního zasedání. A teď už bych chtěl uvést eh, velice důležité téma, téma obchodu a zajišťování potravin, kterému se věnujeme už poměrně dlouho. A jsem velice rád, že eh, nás tedy napadlo zorganizovat toto slyšení. Chtěl bych poděkovat všem koordinátorům, kteří konečně souhlasili, že zařadíme to téma na náš eh, program. A je mi potěšením, že vám mohu říci, že zde dnes přivítáme čtyři prvotřídní odborníky A první z nich je pan Olivier de Schutte, který je mým přítelem osobním již více než deset let, mnohem déle než těch deset let. Společně jsme přednášeli mnohokrát na téma lidských práv. Je to profesor práva na univerzitě v Lovani a také na Eh, College of Europe v Polsku a už od roku 2008 je zvláštním zpravodajem pro zajišťování potravin pro, práva na, pro právo na potraviny a jmenovaný radou OSN. Přednáší po celém světě, na celé řadě univerzit, včetně univerzity v Mainu. Děkuji vám Děkuji ti, Olivier, že jsi přišel mezi nás. Druhým řečníkem je Jonathan Hepburn. Dále pak tady máme pana Jamie Morrisona a pana Ingo Píse. A ty vám podrobněji představím, až na ně přijde řada. Až tedy přijdou na řadu jejich projevy. Začneme právě Olivierem de Schutte, který pohovoří o historických trendech a také o současných otázkách, které souvisejí s obchodem a zajištěním potravin. Ještě jednou mnohokrát děkuji a už eh, máte slovo. Naplánovali jsme 10 minut pro každý úvodní projev a poté samozřejmě bude následovat diskuze s členy našeho výboru. Takže prosím, slovo je tvé. Děkuji. Pane předsedo, je mi velikým potěšením, že mohu vystoupit před členy výboru pro zahraniční obchod Evropského parlamentu a chtěl bych vám poděkovat za to, že jste část svého drahoceného času zasvětili této velice důležité otázce. Já eh, pracuji eh, jako zvláštní eh, zpravodaj OSN pro právo na potraviny už od roku 2008 a věnuji se tedy propojení obchodu a zajišťování potravin. A já bych v těchto několika minutách chtěl shrnout své klíčové závěry a chtěl bych to celé uzavřít třemi stručně formulovanými doporučeními. Já doufám, že potom budeme mít příležitost během výměny názoru diskutovat jak o mých zkušenostech, tak eh, těmi dopor- o těch doporučeních. Začne, eh, dovoli, dovolte mi začít něčím, co je v podstatě jasné. Pokud chceme uh, eh, rozumět dobře zajišťování potravin, tak je uh, nejdříve třeba uh, porozumět tomu, kdo jsou vlastně oběti uh, které hladovějí, které nemají dostatek potravin. Eh, částečně to může být proto, že prostě potraviny nejsou k dispozici. Ačkoliv tedy eh, dostatečný objem potravin není nezbytnou podmínkou pro to, aby měli lidé přístup k potravinám. Skutečnost je taková, že v dnešní době, a to je konzervativní obsah, že asi 860 milionů lidí na světě hladoví. A to ne proto, že by nebylo, nebyl dostatek potravin, ale protože tito lidé jsou příliš chudí na to, aby si mohli dovolit koupit si tyto potraviny, které eh, eh, se produkují na světě. A to někdy přímo i tito lidé se podílejí na zemědělské činnosti. Eh, potravinová nejistota, nedostatek potravin tady zasahuje celou řadu, obrovský, obrovský počet lidí a celá řada z nich Eh, jsou přitom sami eh, drobní zemědělci. Vlastní eh, nějaký malý pozemek, vláda je ale nepodporuje, protože většinou se týkají zemědělské, se tedy účastní, pardon, zemědělské společnosti, která je natolik drobná, že by byla tato podpora vlády příliš drahá, nebo jsou to drobní rybáři, pastavci dobytka, a tak dále. A z těchto 860 milionů lidí přibližně 500 milionů jsou sami tedy drobnými zemědělci. A důvodem, proč tedy eh, doléhá nedostatek potravin právě i na tyto drobné eh, zemědělce, je ten, že jejich příjmy jsou příliš nízké na to, aby mohli vlastně své rodině zajistit um, dostatek potravin a to kvůli historii, která které došlo v posledních 30 letech. V 90. letech 20. století, v 80. letech, celá řada chudých zemí byla v podstatě donucena otevřít trhy ve svých zemích tak rychle, eh, že to vlastně bylo až příliš rychlé. To znamená, že tyto země byly donuceny vlastně mm, nakumulovat zahraniční dluh, který byl neudržitelný a byly nuceny zahájit makro, eh, makroekonomické stabilizační programy, které kladly příliš velký důraz na export a byly také nuceny otevřít své eh, trhy dovo, dováženým potravinám. A zároveň tedy eh, začaly pěstovat plodiny na vývoz, aby přilákaly zahraniční peníze. Tyto strukturální eh, programy, tyto reformní programy eh, tady začaly v 90. letech minulého století a to mělo celou řadu dopadů. Za prvé to vedlo k tomu, že vlády tedy podporovaly zemědělství zaměřené na vývoz, ale niko, už nepodporovali dostatečně právě tyto drobné zemědělce, výrobce potravin, kter, o kterých jsem právě hovořil. To znamená, celá řada z těch nejméně rozvinutých zemích se zaměřila na kávu, kakao, eh, tabák, kaučukovník a tak dále. Ale už se nezaměřovala na drobné zemědělce, které si, kteří si doma pěstovali sladké brambory a tak dále. Ty potraviny, které potom přímo potř- eh, sloužily ke konzumaci na místě. V důsledku toho se zvýšila, zvýšil konkurenční boj mezi zemědělstvím zaměřeným na vývoz a těmito drobnými zemědělci. Soupeřili spolu o přístup k půdě, eh, vodě a také podpoře vlády, to znamená úvěrům. V důsledku toho vlastně můžeme říci, že eh, eh, v dnešní době 50 až 60 potravin, které jsou na světě vyprodukovány, se přesouvá mezi jednotlivými členskými zeměmi u soj je to třeba 25%, u 17% je to u pšenice, ale v průměru je to 15-16%. Ale tento typ zemědělství přitom určuje podobu vládních politik v oblasti zemědělství. Určuje, koho vlády podporují. A rozhodnutí, politická rozhodnutí, která za posledních 30 let byla učiněna, se většinou zaměřovala právě na, tento vývozní, na toto vývozní zemědělství, a nikoli na drobné zemědělce doma. Podívejte se třeba na Tajvan, na to, jakým způsobem eh, tam vláda eh, pojímá dotace zemědělské, jakým způsobem se vyvíjela obchodní politika. A vidíte, že skutečně klíčovým cílem eh, vlád většinou bývá právě podpora vývozu nikoli drobných zemědělců doma. A výsledkem je potom chudoba ve venkovských oblastech, masivní migrace do velkých měst, kde vznikají různé slamy a e, uzavírá se ten kruh chudoby, který přitom by vlády mohly vyřešit pouze, pokud by umožnili městským populacím e, vlastně přístup k potravinám. A to by potom mohlo vést zase k stále větší závislosti těchto zemích na e, z dovozu potravin ze zahraničí. Mezi eh, lety 1992 a 2008 průměrný účet za potraviny těchto nejméně eh, rozvinutých zemí vzrostl o 400 až 500 to znamená 5 až 6 krát. Je to v částečně v důsledku demografického růstu, musí tedy dovážet více potravin, protože jejich populace neustále roste, ale je to také výsledek toho, že tyto země právě nedostatečně investují do místní zemědělské produkce a jsou proto stále více závislé na dovozu potravin, protože věří, že tedy v zahraničí jsou k dispozici potraviny, které jsou levné a že tedy věří tomu, že eh, mohou neustále spolehat na eh, snižující se ceny potravin. Jenže v roce 2008 došlo ke krizi a tyto země zjistily, že 30 až 35 jejich potřeb tedy bylo třeba eh, dovážet a najednou tyto země po této cenové krizi zjistily, že už nejsou schopné tento dovoz financovat. Další dopad tohoto historického vývoje spočíval v tom, že eh, byla stále více důležitá eh, spolupráce a vlastně rostl ten, rostla ta propast mezi těmi dvěma stranami této mince, to znamená mezi těmi místními drobnými zemědělci, kteří si eh, pěstovali potraviny pro svou vlastní konzumaci a spotřebu a mezi tím světem těch obrovských zemědělských podniků, které, které, jsou, které jsou potom klíčovými hráči eh, v světových globálních eh, dodavatelských řetězcích. K tomu tedy došlo. To je vlastně dědictví, se kterým se dnes potýkáme. Co bychom tady měli dělat? tuto chvíli, když tady víme, že došlo k takovému obrovskému eh, k takové obrovské nerovnováze mezi těmito dvěma kategoriemi. Zaprvé si myslím, že je třeba podpořit eh, místní a regionální potravinové trhy. A tyto země už to také částečně v tu chvíli si uvědomují. V minulosti jsme Eh, investovali obrovské částky do zemědělství zaměřeného na vývoz a příliš málo investic šlo do místní produkce potravin, do místních trhů, regionálních trhů. Ty jsou přitom mnohem lépe dostupné pro obyvatele. Proto je třeba rozve, eh, rozvinout infrastrukturu na místní úrovni, také dát malým eh, zemědělcům informace o cenách, tak aby mohli lépe vytvářet družstva, aby měli lepší přístup na místní a regionální trhy, na kterých mohou spolu lépe hospodářsky soutěžit a kde se jim může dařit. Tady je třeba splnit celou řadu podmínek pro to, aby se tyto místní a regionální trhy mohly rozvíjet, ale v tuto chvíli je jasné, že tedy příliš malý důraz jsme zatím kladli na to, aby tito malí drobní producenti výrobci potravin vlastně byli schopni vůbec mít přístup na tyto trhy. Za druhé musíme zajistit, abychom při rozvoji mezinárodního trhu s potravinami byly také eh, jaksi podpořeny zájmy drobných zemědělců, aby nebyly jaksi obětovány na oltář nějaké teoretické, eh, teoretické myšlence hm, konkurenčních výhod a tak dále. podstatě zatím toto všechno šlo na úkor malých drobných zemědělců, protože mají horší pozici než velké podniky, nemohou využívat přínosů rozvoje na exportních trzích, protože nejsou schopni eh, splňovat standardy, vyrábějí menší objem potravin a proto je pro ně obtížnější eh, konkurovat na velkých trzích. A transakční náklady jsou pro eh, zákazníky velice eh, důležité. A právě proto tyto drobní, drobní eh, zemědělci nemohou těžit z, global, z globalizace trhu. Naopak na ně může negativně působit to, že na místní trhy se dostávají eh, sub, subvencované potraviny ze zahraničí, které v podstatě přinášejí dumpingové ceny na ty místní trhy a drobní zemědělci místní tedy nemohou jim konkurovat a proto mým druhým doporučením je, abychom vlastně úplně nově nadefinovali mezinárodní obchodní politiku tak, aby tedy místní drobní zemědělci mohli těžit z těchto výhod a abychom dále neprohlubovali obrovský propastní rozdíl mezi těmito drobnými zemědělci a obrovskými mezinárodními zemědělskými podniky. A potom je tady třetí doporučení, které souvisí s tím druhým, a sice Předtím, než v budoucnu uzavřeme nějakou obchodní dohodu, je třeba analyzovat systematicky a poctivě dopad na právo na potraviny. To je možné udělat a já Během svého mandátu už jsem zorganizoval celou řadu jednání, kde jsme hovořili o tom, jaké, jakou metodiku vlastně vytvořit pro studii takovýchto dopadů eh, dohod o obchodu. Například jsem zjistil, že v usnesení z 25. listopadu 2010 Evropský parlament, je to tedy usnesení o lidských právech a sociálních a ekologických standardech v mezinárodních obchodních dohodách, a Evropský parlament tam žádal od Evropské komise, aby byly systematicky vypracovávány studie dopadů na lidská práva předtím, než je uzavřena jakákoliv obchodní dohoda ze strany Evropské unie. A já jsem na eh, Radě OSN pro lidská práva prezentoval eh, takové základní klíčové pokyny pro, uzavíra, pro provádění takovýchto dopadových studií, kde jsem jasně eh, prezentoval metodiku pro to, jakým způsobem vlastně posoudit dopad takovýchto obchodních dohod na lidská práva, právo na potraviny a tak dále. Tak, aby bylo tedy všeobecně známo, jak to provádět. Pane předsedo, tolik tedy v podstatě v kostce k mým doporučením. Eh, historický vývoj vedl k, eh, rostu, k růstu nerovnosti, nerovnováhy a to právě proto, že politika v oblasti eh, mezinárodního obchodu a zemědělství nebyla sladěna s zajišťováním potravin a v dnešní době už ale máme možnost toto změnit. Za prvé rozvíjet místní trhy, za druhé zajistit, že mezinárodní obchod se bude zaměřovat na potřeby drobných zemědělců a vezme v úvahu jejich specifické podmínky a obtíže, které mají s konkurováním velkým hráčům a za třetí tedy studie dopadu na lidská práva před uzavřením jakékoliv dohody. Děkuji a těším se na otázky. Děkuji vám. Děkuji za úvod <clears throat> do tohoto tématu. A poté, co vám budou položeny otázky, samozřejmě budete mít také možnost vrátit se k těm tématům, která jste zmínil. Dále bude hovořit pan Jonathan Hebben, je programovým manažerem pro zemědělství a to v Mezinárodním centru pro obchod a udržitelný rozvoj, který, které má zkratku ICTSD bude se, podíl, bude se dívat vlastně na eh, ty výzvy, které souvisí s politickou soudržností právě v této oblasti. Radio? A, ah, there you are. <laughs> So, Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu eh, Olivieru de Šutrovi, protože vy jste už v podstatě mi připravil ten základ, na kterém já budu dál stavět. To znamená, že jste velmi hezky schrnul vlastně eh, tu historii té bezpečnosti potravin a obchodních politik v posledních desetiletích. Ti, kteří neznají naše Mezinárodní centrum pro obchod a udržitelný eh, rozvoj, chci říci, že jde o neziskovou nevládní organizaci, která vznikla v Ženevě a to v roce 1996 a soustředuje se právě na udržitelný rozvoj. Budu hovořit tedy o obchodní politice a o bezpečnosti potravin a jakým způsobem je lze propojit a zajistit soudržnost mezi nimi. Stejně jak už říkal Olivier de Schutter, právo na potravu je základním lidským právem. Máme to také Mezinárodní úmluvy o lidských eh, právech. Je to také součástí úmluvy, která se týká společenských a ekonomických práv práv. Je to věc, na které se shodují vlády na celém světě. A samozřejmě že víme, že od roku 96 se pořádají konference týkající se tohoto tématu, také víme, že hovoříme o těch cílech tisíciletí a e, nám samozřejmě všem jde o to, abychom dále jak si pokračovali a pokročili v této oblasti, e, která se snaží zajistit právo na potraviny. To se týká samozřejmě politik, týká se to obchodní politik a to je přesně to, o čem chceme hovořit dnes. E, členové FOE vlastně definují, eh, členové FAO definují eh, vlastně bezpečnost, potravenou bezpečnost jako právo na potravu. To znamená, že v této definici je samozřejmě velmi mnoho a říkal to už, říkal Olivier de Schutre. Nejde o to, že by v podstatě nebylo dostatek potravin na celosvětové úrovni. Tady otázkou je přístup k těmto potravinám a samozřejmě také role chudoby a v podstatě vůbec rozšíření chudoby, chudoby na celém světě a samozřejmě jde o přístup k těmto potravinám eh, právě pro lidi, kteří trpí hladem. Samozřejmě, že ta situace je v různých částech světa a velmi odlišná. Velmi často se zapomíná vlastně nebo nehovoří se o obchodu a obchodní politice jako o nástroji, který by v podstatě mohl být dobrým nástrojem pro boj proti eh, potravinové nejistotě nebo nedostatku potravin. Samozřejmě, že velmi často se právě na tyto věci zapomíná a přitom je to zcela zásadní stavební kámen potravinové bezpečnosti budoucnosti. Budu hovořit o těch nových výzvách, které eh, vznikly v podstatě v posledních eh, letech. Cenové, ceny potravin v posledních letech eh, velmi kolísaly, byly velmi vysoké a nebyly stále. Podle předpovědí víme, že v následujících letech by tato kolísavost měla pokračovat. Vidíte například cenu etanolu, to je vlastně ten nejvyšší pilíř Eh, samozřejmě, že tady hovoříme o těch nejméně eh, rozvinutých eh, státech a o nejchudších státech, které to jsou vlastně ty cílové skupiny nebo ty skupiny států, které jsou nejzranitelnější. A tady vlastně vidíte ty podíly na celku z 90. let. Samozřejmě, že ty důvody pro tu kolísavost cen potravin jsou velmi odlišné. Samozřejmě, že eh, jedním z hlavních důvodů jsou v podstatě špatné sklizně. Nicméně obchodní politiky opravdu zhoršily situaci na trhu eh, potravin. Velmi často k tomu všemu přispívají samozřejmě eh, dotace na potraviny, které vlastně přispěly k eh, neuvěřitému navýšení cen krmiva například. Hlavně u něk- za některých jaksi podmínek nebo v případě, že ceny energií jsou velmi vysoké velké. Další obchodní politiky, eh, kterých se zhostilo, eh, zhostilo mnoho vlád, jsou vlastně politiky, které podporují jiné průmyslová, jiná průmyslová odvětví, která mohou mít velké přínosy vlastně z e, importovaných levnějších potravin. To znamená, že tady vidíte, co se stane s cenou e, potravin, co se může stát například s cenou potravin e, v případě rýže. Tady vidíte různé e, restrikce, různá omezení pro e, dovoz či vývoz e, rýže a to jsou právě ty faktory, které mají zcela přímý jaksi jaksi dopad na cenu rýže a které ovlivní zcela zásadně situaci zemí dovozních i vývozních. Už jsem eh, říkal, že klimatické změny mohou přispět také k navýšení cen potravin. To znamená, že ty klimatické změny přispějí jaksi k horším sklizním. Samozřejmě, že tady toto nás vlastně vede eh, vlastně k tomu, co můžeme udělat pomocí nebo prostřednictvím obchodních politik eh, proti tomuto fenoménu. Eh, máme tady samozřejmě velký potenciál, nebo jakým způsobem můžeme našim zemědělcům pomoci, hlavně v některých částech rozvíjejícího se světa. To znamená ne ve všech, ale právě v těch zemích, kde právě potravinová bezpečnost a soběstačnost je velkou výzvou. Drobní zemědělci budou muset navýšit svou produktivitu, pokud chtějí navýšit své příjmy a je také velmi důležité pro to, aby mohli odpovědět na poptávku po potravinách z eh, městských oblastí. Některé státy opravdu zcela zásadně navýšily zemědělské dotace, které poskytují. Toto je situace z Číny. Čína se snaží v podstatě tady nějakým způsobem vyvážit ty rozdíly mezi městskými a venkovskými oblastmi. Tady, ta, tady v podstatě poskytují podporu, kterou nazývají ně, něco jako Green Book Support. To znamená, že to je, oni to nazývají jako, oni to nazývají jako dotace, které v podstatě mají minimální dopad na uh, celkové ceny. Ne, samozřejmě všechny státy si mohou eh, dovolit takové peněžní dotace i jako Indie a Čína. Nicméně se třeba podívat i na ty státy, které si to nemohou eh, dovolit. Když se podíváte na osm z těchto zemí, tak vidíte, že tady ta zemědělská produkce opravdu eh, zcela zásadně klesla a to v posledních dvou až třech desetiletích. Takže tady vidíte jenom tu červenou linku, což je v podstatě ten podíl dotací na, celkových, na celkové množství peněz, které eh, plynou do zemědělství. To znamená, že vidíme, že pokud je třeba, chceme jaksi navýšit výnosy, tak je třeba eh, nějakým způsobem to také podpořit. Pokud hovoříme o koherentnosti politik, tak je třeba se podívat na státy OECD, což eh, zase souvisí z dopady na zemědělce v jiných částech světa, to znamená, jakým způsobem tedy ty dotace mají dopady na jiné státy. A i přes jak si ty reformy, tady hovoříme o 250 miliardách eh, dolarů eh, ročně. To znamená, že tady vidíte vlastně ty transfery eh, mezi zemědělci a do, do poplatníky. Co ještě tedy můžeme udělat? dovedu si představit, že samozřejmě celé to řízení a zpráva eh, těchto politik a výroby potravin může být určeným způsobem pozměna. Můžeme zlepšit koordinaci na celosvětové úrovni. Myslím si, že v této oblasti jsme v posledních letech již zaznamenali zlepšení. Například OSN eh, vytvořila task force, která se vlastně zabývá eh, spoluprácí také s mezivládními agenturami. Kromě toho máme také ještě agenturu v Římě, která opět začala pracovat dále. G20 se samozřejmě také věnuje eh, tomu tému, tomuto tématu a další i jiné mezinárodní agentury se snaží o úzkou spolupráci. Ale možná, že potřebujeme ještě trošičku více politické koherentnosti na národní úrovni. To znamená, musíme se soustředit samozřejmě ne pouze na obchodní politiky, ale ještě na další politiky. Možná, že v některých státech to není eh, ještě dostatečné. Vím, že jedno téma, kterým se váš výbor eh, zabývá, je je právě setkání eh, ministrů na Bali, které se odehraje v prosinci. Bude toto vlastně příležitost eh, bavit se o těch nových pravidlech, které by měly posílit eh, potravinovou bezpečnost? Já si myslím, že by bylo dobré, kdyby ministři během této konference se zamysleli nad těmi novými cestami či směry, které, eh, kterými lze jít. To znamená, jakým způsobem by obchodní politiky mohly na různých úrovních posílit eh, potravinovou bezpečnost a soběstačnost. To si myslím, že by byl velmi dobrý výsledek eh, ministerské konference. Samozřejmě, že tady vidíme, že probíhají ještě kola vyjednávání v Doha. Eh, ty se také, ta se také zabývají a samozřejmě potřebujeme také nové, nový jaksi duch nebo prostředí pro obchodní eh, politiky, to znamená jiné obchodní politiky. Je toto všechno adekvátní eh, nebo dostatečné? Musíme jít ještě nad rámec tohoto. Myslím si, že těch oblastí, na které se musíme podívat, je ještě mnoho. Pokud chceme, aby světové trhy byly udržitelné, tak musíme také internacionalizovat samozřejmě náklady a ceny, musíme musíme se podívat také na globální eh, rámce, v rámci nichž bychom měli být schopni posílit zemědělskou produktivitu a výnosy a potřebujeme asi také nějaký lepší eh, rámec právě pro zemědělské dotace pro ty nejzranitelnější lidi a zemědělce. Tady bychom se možná mohli inspirovat tím americkým eh, systémem. Například Mezinárodní organizace práce hovoří také o různých způsobech, jak si nastavení sociální práce práce a tak dále. To znamená, že tady těch oblastí, kteří, které by doplnily ty, tu obchodní politiku, je velmi mnoho. Děkuji mnohokrát a pokud byste měli samozřejmě jakékoliv otázky, tak tady je moje e-mailová adresa a můžete se na mě obrátit. Děkuji. Tak to jste hovořil přesně 11 minut. A dále bude hovořit pan Jamie Morrison, hlavní ekonom sekce obchodu a trhu Organizace OSN pro výživu a zemědělství FAO. Pro nás zanalizuje eh, mezinárodní výkyvy cen a použije na to příklady z východní a jižní Afriky. Vítejte, pane Morisne. Děkuji vám, pane předsedo. Jak jste řekli, já bych se chtěl zaměřit právě na příklady z východní a jižní Africe a myslím si, že to velice dobře navazuje na první doporučení, které nám sdělil pan de Schutte. A sice, že je třeba podpořit místní a regionální trhy, protože ty mohou pomoci zranitelným místním drobným farmářům. Já bych se chtěl zaměřit na to dilema, které vlády v tomto regionu před kterým stojí, protože se snaží na jedné straně eh, řídit krátkodobá rizika, pokud jde o nedostatek potravin, aby tady byl dostatek potravin za nízké ceny, ale zároveň chtějí podporovat investice do rozvoje místních trhů. A to někdy mohou být i priority, které jdou proti sobě. Důvodem, proč eh, tedy je eh, toto důležité. Může to snížit výkyvy cen na těch malých, eh, slabě integrovaných domácích trzích, právě třeba v Africe. Velice eh, můžeme tímto způsobem tady vlastně potraviny dodávat ze zemí, kde je přebytek do, do regionů, pardon, kde je nedostatek a umožní to místním producentům investovat do svých, své vlastní produkce, do uh, zlepšování produktivity, technologie a tak dále a tím pádem zvýšit objem svojí produkce, kterou můžou dovávat na trh. Také to může snížit závislost na eh, těch nesta, nestabilních mezinárodních trzích. A eh, to může pomoci potom financovat mezina, tedy účty vlastně za dovoz potravin. Pokud bychom se byli schopni přesunout do strukturovanější, ke strukturovanějším trhům v těmto regionech, tak bychom byli schopni dodávat potraviny ve správný čas na správné místo. Nicméně, situace je taková, že ten eh, obchod mezi regiony, ačkoliv jsou pro něj silné argumenty, tak je v Africe stále omezený. A to v podstatě na celém africkém kontinentu. A důvod je proto, že vlády mají obavu, že sami velice často nejsou schopné vlastně eh, zajistit potraviny pro své vlastní občany. To znamená, nevědí, jestli budou schopni zajistit eh, ty potraviny základní ze svých regionálních trhů, protože vědí, že jejich regionální obchodní partneři Velice často třeba zavádějí nějaké, nějaká vývozní omezení, licence a tak dále a to způsobuje nejistotu. To znamená, že oni nevěří tomu, že vlastně se budou moci spolehnout na své místní trhy, kdo je zajištění potravin. Pokud existuje navíc nedostatek potravin ve vlastní zemi, tak vlastně nevědí, jestli budou schopni z nějakého sousedního trhu eh, tyto chybějící potraviny dodat. A Navíc eh, je důležité být schopni takto spolupracovat i přeshraničně. To znamená, že kolem jedné hranice může být na jedné straně hranice region, kde potraviny jsou, na druhé nejsou a eh, toto je tedy důležité sladit. Eh, to tedy často vede k politickým zásahům do trhů s základními potravinami, ať už jde o obchodní politiku, tak zásahy na trh. Když se podíváme na eh, celní překážky v východní a jižní Africe, tak bývají obvykle poměrně nízké, především v celních uniích. A ačkoliv se zvyšují ne, be, necelní bariéry tedy a eh, zvyšují se třeba i ty transakční náklady, o kterých jsme hovořili, tak uh, Klíčové je, jak se používají politické nástroje. Ty se používají velice často příliš ad hoc. Eh, například tady uplatňování zákazů, omezení eh, dovozu, různých cel, dovozních cel, eh, uplatňování různých pravidel pro označování původu. Na úrovni trhu potom je to stabilizace cen, strategi- vytváření strategických rezerv. To jsou nástroje, které mohou lépe řídit do, eh, tedy dodávky na místní trh a ceny. Tyto nástroje nemusí být sami o sobě špatné. V celé řadě případů říkáme, že jsou naopak vhodnými nástroji obchodní politiky ale způsob, jakým se využívají, velice často způsobuje nejistotu a zabraňuje investicím do rozvoje domácího trhu. Například intervenční nákupy, které vlastně nedodržují předem oznámené ceny nebo nákupní e, mechanismy a tak dále. Může se to týkat i velice malých objemů e, potravin, třeba jenom 2 až 3 produkce domácí se nakupují vlády a, a přitom to může mít obrovské dopady na domácí trh. Tato politika, tato nejistota, kterou vlastně e, způsobují tyto ad hoc e, zásahy, vlastně může omezovat investice, rozsah investic do rozvoje trhu. A to především takového rozvoje, který by umožnil lepší e, meziregionální obchod. E, tyto politické kroky, nevypočitatelné, potom vlastně působí jakoby eh, proti eh, investicím do infrastruktury a tak dále. Existuje celá řada nástrojů pro eh, řízení rizik na úrovni trhu, které mohou zlepšit situaci, pokud jde o výkyvy cen a tak dále. Například to jsou různé tady skladové systémy, systémy informací na trhu, výměna komodit a tak dále. Toto všechno je omezováno nevypočitatelností politických zá, zásahů. mezinárodnímu trhu vlastně dochází pouze v případě, že jsou dvě strany ochotné spolu obchodovat přeshraničně. A když máte vlády, které nějakým ad hoc nahodilým způsobem uplatňují a zavádějí nějaká omezení nebo zákazy, potom velice rychle vlastně prostředí pro um, vzájemně výhodné smluvní vztahy přes hranice, přes hranice vlastně mizí. A proto je někdy velice často pro obchodní partnery obtížné spolu vlastně obchodovat v těchto regionech. Ale nejde jenom o vztahy mezi regiony. E, velice často prostě neexistují dostatečné dodavatelské do, e, řetězce, systém skladů, který by umožnil vlastně přesuny přebyt, e, přebytkových potravin čase a mezi regiony a to celé by mohlo pomoci i zmírnit výkyvy cen. A to znamená, že vlastně dochází k příliš nízkému rozvoji tohoto eh, řetězce dodavatelského a hodnotového a znamená to, že vlastně nevyužíváme dostatečně ty příležitosti, pomocí kterých by se mohl tento eh, obchod rozvíjet. Jak můžeme na pomoci vládám, které se potýkají s těmito problémy? Myslím si, že tady můžeme vlastně říci dvě věci. Za prvé je třeba, a vlády to samotné uznávají, se přesunout od toho současného systému, kdy vlastně se nějaké zásahy dějí pouze nahodile, na základě nějaké okamžité krize a Eh, přesunout se skutečně k systému, který by byl založený na pravidlech. Není to to samé, jako kdybychom řekli, že by vlády měly liberalizovat svoji politiku. V žádném případě ty nástroje samotné jsou v celé řadě případů vhodné, ale jde o to, že obvykle bývají používány nevhodným způsobem. Takže optimální situace by byla taková, eh, kdyby se neliberalizovala eh, politika, protože tyto trhy jsou velice náchylné k Eh, vnějším šokům nebo nějakým otřesům. A proto je třeba eh, někdy politika, která není úplně liberální. A někdy se stává, že tyto krátkodobé šoky, kdy vlastně eh, se velice rychle mění situace, kdy jednu chvíli vlastně jsou na trhu velice silné vládní zásahy, v druhou chvíli vlastně už ne. A to celé vede k problémům, protože někdy velice často tyto zásahy přicházejí ne ani tak eh, v závislosti na situaci na trhu s potravinami, ale v závislosti na politické situaci. Takže skutečně je třeba se přesunout k nějakému systému, který funguje na základě jasných pravidel. My se snažíme toto eh, tady zavádět v východně a jižní Africe několika posledních letech a zjistili jsme, že klíčové je získat si důvěru místních hráčů, eh, důvěru vlád, důvěru vlád v soukromí, sek- v soukromý sektor, tak aby se skutečně mohli spolehnout, že je možné potraviny přesunout tak, kde jsou potřeba, že je možné také udržovat cenovou hladinu na místní úrovni. Na druhé straně je třeba, aby i soukromý sektor důvěřoval vládě. Uh, že tedy aby důvěřoval tomu, že vláda jaksi opět nesklouzne k tomu nahodilému zasahování na trhu. Je tedy třeba budovat důvěru a to především za prvé prostřednictvím eh, koordinovaného dialogu založeného na zkušenostech a důkazech. Za druhé je třeba monitorovat dopady politik. Často dochází k tomu, kdy nějaká politika se oznámí, ale potom se ve skutečnosti už nerealizuje, nebo jindy dochází k tomu, kdy se realizuje politika, která vlastně vůbec neprošla nějakým eh, řádným legislativním procesem. Takže je třeba lépe sledovat, co se děje v praxi a to potom zase povede ke zlepšení důvěry. Budování kapacit. Ano, je třeba, aby všichni na všech úrovních mohli přispět do tohoto dialogu, aby mohli činit informovaná rozhodnutí, která zajistí jak krátkodobé cíle v oblasti zajišťování potravin, což umožní tady také držet ceny na eh, dostupné úrovni pro místní spotřebitele, aby se zajistilo, že tedy potraviny budou k dispozici spotřebitelům, ale zároveň to nebude odporovat investicím do rozvoje trhu. A v neposlední řadě toto celé tady opět chci propojit zpět s tou multilaterální úrovní. Zatím jsem hovořil hodně o tom, co země v tomto regionu mohou udělat sami proto, aby se přesunuli od toho nahodilého eh, systému, toho statutu quo, k nějaké optimálnější situaci, ale co můžeme udělat my na multilaterální úrovni, abychom zajistili, že obchodní dohody budou skutečně podporovat tento přístup. Za prvé musíme dohody, které eh, budou podporovat větší otevřenost a je třeba tam skutečně zabudovat ten, eh, tu zásadu flexibility. Budou to dohody, které eh, budou obsahovat regionální celní tarify, které budou eh, vyžadovat, aby se používaly nějaké pojistky, tak aby ten region místní příslušný byl skutečně nějak zajištěn proti rizikům, eh, nějakého zvýšeného, sníženého do, dovozu a tak dále. A je třeba také se připravit na to, že se tyto země budou zapojovat do trhu. To znamená, tak, aby tyto země skutečně mohly využít těch příležitostí, které jim přináší zvýšená intenzita regionálního obchodu. Myslím si, že další dobrá myšlenka, kterou zmínil Olivier de byla ta, že zatím jsme se soustředili příliš výlučně na vývoz. A to jak na místní, tak na mezinárodní úrovni. Obchod v něm totiž nejde jenom no, o usnadňování vývozu. Je třeba, abychom pomohli vládám také řídit dovozy potravin zároveň. To znamená, je třeba skutečně to zaměření přesunout od exportu na směrem k tedy sledování dovozu. Je třeba se zaměřit na to, jestli vlády vlastně jsou schopné si vytvořit pojistky, které by umožnily místnímu obchodu na interregionální úrovni se rozvíjet aniž by to ohrožovalo ty křehké místní trhy, aby to, aniž by to zvyšovalo jejich vystavení těm vnějším silám. Děkuji. Uh, thank you and... Děkuji. A naším posledním řečníkem je pan Ingo Pís, profesor na Univerzitě Martina Lutera v Hale Wittenbergu. a ten se bude věnovat otázkám finančních spekulací, které vedou jaksi ke kolísavosti cen na trhu s potravinami. Herzlichen Dank für die Gelegenheit. Ähm, Děkuji vám za tuto možnost představit naše výsledky. My jsme, je nás tedy více, a je nás tedy více, jsme tým a jedná se o dvě instituce, jejichž výsledky zde představím. Na jedné straně je to eh, katedra Univerzity Halle Wittenberg a na druhé straně eh, Institut eh, Leibniz pro zemědělský vývoj ve střední a východní Evropě. Eh, zabýváme se otázkou zajišťování potravin. Především tedy o tento kontext jde. Jedná se o to, že eh, se zvyšují ceny potravin v roce 2008 až 2010, 2011. Eh, tento zestup cen eh, souvisel zároveň s různými protestními hnutí, které se rozšířily po celé země kouly a to je na programu politických agent. Jak už řekli mý předřečníci, my jsme eh, hovořili o tom, že máme tendenci Eh, která se týká snižování cen potravin a všichni eh, jsou představeni, že v roce 2008 a v roce 2011 ta tendence se zcela převrátila a že mnoho eh, lidí se tedy dostalo do existenčních problémů. Já bych vám nyní chtěl představit naše výsledky ve třech krocích. Nejdříve pohovořím o tom, že existují reálné ekonomické důvody pro tuto explozi cen, které tedy k tomu vedly. Za druhé, to je ten, eh, to, to, ten specifický pohled našich výsledků a to je ta fin, eh, ten finanční aspekt, posílení finančního aspektu této krize. V literatuře a ve výzkumu jsou na to rozdílné názory, já se k tomu také vyjádřím. A potom další věc, která souvisí s politikou a to mělo na to bezprostřední vliv. Já nejdříve pohovořím o těch eh, skutečných eh, eh, dopadech té reálné ekonomiky ehm, Agroekonomové eh, vyhlásili mnoho důvodů, proč došlo k tomu obrovskému vzestupu cen v letech 2008 až 2011. Eh, nejdříve šlo o dlouhodobý eh, trend a to, že se zvýšila poptávka po potravinách v dlouhodobém měřítku a proto to vlastně vedlo ke zlepšení situace v mnoho rozvojových zemích. Zvýšily se příjmy, a potom samozřejmě se mění eh, zvyklosti eh, osob. Lidé prostě potom jedí více masa, eh, pijí více mléka a jedí třeba více jogurtu, takže to jsou tyto produkty živočišné výroby. Takže potom se zvýšila poptávka po živočišné výrobě a také se zvýšila poptávka po krmivech. To je samozřejmě exponenciální potom vzrůst. Potom ten druhý důvod, spočíval v tom, že především v USA, ale i v Evropské unii mm, v popředí té krize 2008 jsme začali e, s dotacemi ehm, bioenergie. A to vedlo k tomu, že e, existovala konkurence, konkurenční boj, protože máme na jedné straně tedy to, že se ty plodiny místo na e, potraviny používaly na biopaliva. Potom další faktor souvisí s tím, že ta nabídka e, kroko, mm, krok po kroku neodpovídala té poptávce. Ale e, týkalo se to důležitých komodit a že se změnila situace. Potom v, v, eh, v letech 2007 až 2010 také došlo ke změnám v klimatu. A eh, veškerá souhra těchto faktorů vlastně eh, vedla k tomu, proč vznikla tato krize. Nemu- takže žádný ten faktor sám o sobě by nebyl příčinou, ale prostě časově se to tak všechno sešlo, že došlo k této dramatické situaci v krizi. Takže eh, nejdříve to vedlo k tomu, že velmi eh, eh, silně tedy nedošlo k lineárnímu vzestupu, ale to je prostě něco, co v běžném období se, by se nestalo. Takže to jsou tedy příčiny krize. A co je pro nás především zajímavé, je ten čtvrtý bod. To je ten bod po tom, co vznikla krize a ta krize se potom zhoršila a to, že se přistoupilo k politickým opatřením. Politická opatření, eh, ke kterým by se vlastně nikdy nemělo přistoupit. Eh, mnoho zemí, které eh, jsou eh, exportéry, tak eh, začaly reagovat na to tak, že zakázali vývoz potravin, protože potřebovali oni sami své potraviny. Takže to byla první ta reakce. Potom ty země, které se zaměřují na dovoz, tak také zareagovaly a přistoupili k posíleným opatřením na dovoz. Posílili různé nákupní programy, protože chtěli mít vyšší zásoby. A proto se začali starat o to, aby ten export, eh, takže ten, eh, který eh, vedl k tlaku na ceny, a potom vlastně ta poptávka šla ještě nahoru a posílená poptávka, která vlastně potom vedla k tomu, že se ještě zvýšily ceny. A to vedlo tady, tady k této politické reakci a ta, vlastně to vedlo k tomu, že ještě se ta krize zhoršila. A potom pokud je o reálnou ekonomiku, jaké jsou ty důvody. E, ve skutečnosti se hovořilo o jiných důvodech. Mnozí lidé se domnívali, že Eh, ten finanční aspekt, že se posílil eh, finanční aspekt těch, eh, toho trhu s komoditami, takže to byla ta příčina. My jsme se podívali na odpovídající literaturu, toto jsme posoudili a my jsme došli tady k tomuto výsledku. My jsme se zaměřili na odbornou literaturu a v tom smyslu, zdali ta spek- spekulace, která byla na termínovaných trzích, takže se to vešlo ke zvýšení cen s zemědělskými komoditami. To byla ta první otázka. Potom za druhé, to, co se stalo, jestli to souvisí s těmi novými finančními aktéry, kteří se objevili, ty, ty investiční fondy, nové finanční produkty a zali to vedlo k tomu, že ty uh, obchody eh, vedly k eh, volatilitě cenu, k té kolísavosti cenu. A Potom ty eh, studie, ty empirické studie, na které se zaměřili ekonomové, tak řekli ne, to tak nebylo. Eh, tady je eh, velký rozpor mezi tím, co je na jedné straně v odborné literatuře a na druhé straně, co se ozývalo z těch veřejných diskuzí. A nyní mi dovolte, abych se podíval na specifická eh, politická eh, doporučení. To první doporučení spočívá v tom, že se musíme postarat o to, aby ty eh, termínové trhy dále dobře fungovaly damit sie noch besser funktionieren, als es jetzt schon der Fall ist. Chceme, aby tedy lépe fungovaly. Wir müssen versuchen. A za druhé se musíme snažit o to, aby ta stávající poptávka právě z těch eh, rozvojových zemí, aby jsme na ní reagovali tak, aby ta, to, abychom vyhověli těmto poptávkám postupně. Potom tady otázka produktivity, eh, musíme ji posílit v oblasti zemědělství. Když se podíváme na tu nabídku, a když se podíváme na opatření environmentální a z oblasti sociální, tak tady není jiná cesta, než abychom investovali do vědy v rozvojových zemích, tedy abychom měli více know-how a abychom také prováděli větší transfer know-how. Jedná se o posílené investice do soukromého a veřejného sektoru. To je třeba podpořit. A za třetí, Eh, především eh, s ohledem na EU musíme si rozmyslet, eh, zdali můžeme plošně použít ty naše strategie v této době, kdy existuje taková bída a v době, kdy existuje taková špatná situace v oblasti zajišťování potravin, tak jestli je vůbec dobré, aby v této krizi potravin jsme se zaměřili na biopaliva. A za třetí, to je možná pro vás obzvláště zajímavé, musíme v rámci eh, VTO, v rámci jednání eh, vyvíjet eh, nátlak na to, aby se mohly osvobodit státy od svých vlastních politik. Jedná se o vícestrané dohody, abychom se zaměřili na to, co se vlastně děje u těch exportních zemí a u těch, které se zaměřují na dovoz, tak tam jsme se pokusili udělat to, co dělají, co říkají angličani, ta Beger Bear Policy Jedná se o, že má, takže tady je ten problém, že já můžu těžit z těch výhod, kteří, kterou nemají ti ostatní. Tedy každý se chová tak, jak se obává, že se budou chovat ostatní. A jedná se vlastně o takové kolektivní poškození a to vede k tomu, že stále e, více e, lidí trpí chudobou a e, vlastně by to vůbec nebylo potřebné. Eh, potom eh, za prvé v těch eh, rozvojových zemích se musíme postarat o to, aby řízení rizika bylo zlepšeno v rozvojových zemích a také, aby byl zaveden systém sociálního zabezpečení. Mám ještě poněkud času, tak já bych se chtěl ještě vyjádřit té hospodářské situaci. Za prvé, většina osob nebo ve veřejné mínění má e, problém s tím e, odlišit vlastně, za co, mm, co je příčinou krize. Jestli to souvisí s trhem nebo jestli to souvisí s politikou. E, často je to tak, že ve skutečnosti ty, ta, mm, to selhání těch politiků je chápáno jako selhání trhu. Potom se z toho stane taková spirála, vyžaduje se více politického, politické intervence a potom se toto skutečně tady existuje velké nebezpečí. E, ta morální otázka ohledně boje proti chudobě, e, takže tady se jedná tedy o uplatnění těch opatření, která potom nejsou správná. Potom za druhé, jak řekl pan Olivier de Schutte, já bych využil příležitost a navázat na to, co on řekl. E, ta orientace na lidská práva. Já jakožto ekonom, já si myslím, že to je velký pokrok, pokud je o tuto otázku. Zároveň musíme si dát pozor na to, co znamená zaměřit se na lidská práva. E, já jakožto ekonom bych vám řekl, že malí zemědělci si zaslouží naši solidaritu a pomoc, ale ne protože jsou malými zemědělci, a ne e, protože se jedná o jejich přežití, a ne protože bydlí ve vesnicích. E, ale ten eh, malý zamědělec si zaslouží naši pomoc a solidaritu, protože je člověkem. A co se týče lidské důstojnosti a lidských práv, které vlastně jsou eh, porušována touto bídou. Ti lidé, kteří jsou dnes malými zemědělci, tak my můžeme pomoci pouze jenom v tom případě, kdy umožníme eh, přeměnu a zrychlíme přeměnu vývoje a my jim umožníme, aby nemuseli být stále pořád těmi malými zemědělci. Thank you very much. This is a... Děkuji. Děkuji vám. Já jsem to napravil. Omlouvám se, že jsem nebyl zcela jasný na začátku, když jsem v podstatě nezmínil oba dva, obě dvě ty výzkumná centra. A přistupme tedy v tuto chvíli k otázkám, k debatě a máte slovo. Máte slovo, pokud chcete položit jakoukoliv otázku. A první otázka je za Alde Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji všem odborníkům za tyto velmi zajímavé informace. Já jsem se chtěla vrátit k tomu, co říkal pan Olivier de Schutter. Myslím si, že tady došlo k zásadnímu politickému selhání, říkal to i poslední řečník. Všichni jsme spolu zodpovědní, protože v konečném důsledku je tomu tak, že to jsou ti malí zemědělci v rozvojových zemích, kteří v podstatě nejvíce trpí hladem a podvýživou. To znamená ti malí drobní zemědělci, kteří nejsou schopni ani uživit sami sebe. A to si myslím, že je zcela zásadní selhání, opravdu zásadní. To znamená, že představte si, že jste zemědělcem v rozvojové zemi a nemůžete se uživit ani eh, sám ani nemůže, neuživíte, svou, eh, neuživíte svou rodinu a to je opravdu celá zásadní selhání a myslím, že to zcela nasvědčuje o selhání také celé zprávy a řízení eh, v těchto eh, státech. A proto si myslím, že by určitě nebylo zcela mimo, kdybychom si tady v tuto chvíli položili tu otázku, jak je to možné, že vůbec k něčemu takovému došlo. Já stejně jako vy věřím tomu, že velmi často otevření trhu v podstatě proběhlo příliš eh, rychle. Všichni si mysleli, že, na, že liberalizace bude recept na všechno, že se v podstatě tímto zbavíme všech problémů. Ale to byla velká chyba, protože eh, co se týče zemědělství, tak tam bylo třeba v první řadě zajistit soběstačnost a až poté se otevírat trhu. Myslím si, že eh, selský rozum zcela jasně říká, že je třeba nejdříve vyhodnotit rizika předtím, než budete podepisovat nějaké další obchodní smlouvy. A já nechápu, jak je to, možný, jak je to možné, že tady v tom této oblasti neexistuje naprostá schoda i v rámci třeba Světové obchodní eh, organizace. Já nechci říci, nebo tady nemůžeme hovořit o tom, že to největší je nejlepší. Je to naopak. Evropa evropské instituce a státy mají v první řadě povinnost chránit eh, své drobné zemědělce, protože velké zemědělské podniky se umí ubránit sami, ochrání sami sebe. Tím opravdu eh, pomáhat nemusíme. To znamená, že stojíme na špatné straně. Ale já mám následující otázky. Eh, vy jako odborníci máte pocit, že v průběhu let se lidé, nebo že se ta politika trošičku mění, že v rámci, eh, OS, v rámci světových organizací, Světové obchodní organizace a tak dále, se lidé začínají ptát, začínají pokládat otázku, snaží to všechno se změnit, protože já mám často takový pocit, že to zůstává opravdu všechno stejné. Pan Lamí říkal, že ve Světové obchodní organizaci všechno funguje fantasticky, ale já vám říkám, že pokud by tam všechno fungovalo tak překrásně, tak bychom tady v tuto chvíli nečelili této nevyváženosti. Co se týče těch paliv, o kterých hovoří poslední řečník, myslím si, že tady jde o zcela zásadní strategickou chybu u těchto plodin. A pokud jsem tedy tomu e, správně porozuměl, nebo pokud jsem to správně slyšela, tak nikdo nezmínil suroviny, suroviny v těchto státech, hlavně plodiny tedy, protože tady jde o zcela zásadní selhání v oblasti řízení a zprávy těch místních eh, surovin a proto si myslím, že tady bychom měli nějakým způsobem jednat. I OSN by mělo nějakým způsobem eh, jednat, protože v tuto chvíli se pronajímají opravdu miliony a miliony hektarů místních surovin, ale ty místní suroviny nepatří nepatří místním vládcům nebo vládcům eh, zemí. Tyto suroviny patří lidem, kteří v těchto zemích žijí a proto si myslím, že tady bychom se opravdu měli nad tím zamyslet. Měli bychom se opravdu zamýšlet nad těmi eh, suroviny. Děkuji pouze pro informace našim hostům. Paní Cernes patří do skupiny ALDE. Další otázka? Já nevím, já nevím, proč se smějete. Možná proto, že jsem eh, demokratkou, ale v naší skupině máme i liberaty, liberály. Já vždy informuji naše hosty o tom, z jakých nebo za jaké strany vlastně hovoří členové tohoto výboru. Dalším řečníkem eh, bude pan z, eh, paní z, mm, z Řecka. Ano, děkuji paní Keller. Omlouvám se, paní Keller. Já se velmi omlouvám, že jsem přišla o začátek těch, eh, tohoto slyšení, protože jsem musela být u jiné eh, slyšení nebo na jiném jednání. Omlouvám se, pokud položím otázky, na které jste odpovídali. Já bych ráda od našich řečníků věděla následující, protože já jsem měla trošičku taky pocit u posledního řečníka, že říkal, že vlastně v podstatě tím problémem toho, toho nedostatečného zajištění potravin je v podstatě množství vyprodukovaných potravin. Já jsem ale tomu porozuměla vlastně i z jiných studií trošičku jinak. To znamená, že tady nejde o to samotné množství těch potravin, ale že spíš jde o přístup k těmto eh, potravinám, protože tady jde o jejich příjmy a jejich přístup a tak dále. Takže bych chtěla vědět, zdali se mnou souhlasíte. Takže opravdu myslíte si, že se neprodukuje dostatečné množství produk- eh, potravin? Eh, já bych opravdu v té oblasti paliv nehovořila o biopalivech, protože eh, tady si myslím, že mluvíme o něčem jiném a v souvislosti s tím posledním řečníkem takhle a finančními službami. Rozumím tomu tak, že v podstatě na co se přesně soustředí ta, ta studie, kterou jste zmiňovali. Vy jste tudíž jak si přeskomávali sami ty dopady, jenom abych věděla, eh, jak to probíhalo nebo jaké jsou výsledky té studie. Také si chci zeptat, zdali ty dohody o hospodářském partnerství nějakým způsobem jsou jaksi nápomocné nebo výhodné. Myslím si, že o tom hovořil druhý eh, řečník ve chvíli, kdy se hovořilo o těch dohodách mezi různými eh, regiony. Ale Eh, v podstatě, jak, jak to vlastně vypadá v těch případech, kdy vlastně jeden, členský, jeden stát má určité, určitým způsobem nastavené své celní tarify, eh, druhý stát eh, je má jinak nastavené, to znamená, jsou tady dohody o ekonomickém partnerství napomocné či ne. Dále, co se týče liberalizace, já bych také ráda věděla, zdali si myslíte, že ten problém opravdu souvisí s liberalizací zemědělství a zdali bychom se tady neměli zamýšlet nad nějakou zásadní změnou. Eh, tady si samozřejmě musíme vzpomenout, jak k tomu vlastně vůbec došlo, protože šlo v podstatě eh, o takové eh, dohodě, vlastně když se hovořilo o liberalizaci služeb. A já se ptám, jestli si myslíte, že ten předpoklad, ze kterého jsme vycházeli ze začátku, je stále platný. A co vy si vlastně myslíte o té liberalizaci v, v eh, v, ob, v oblasti obchodu se zemědělskými produkty. Myslíte si, že to je pozitivní, nebo eh, jak bychom se k tomu měli eh, postavit v budoucnosti? Děkuji. Děkuji. Poprosil bych vás, abyste eh, ve svých otázkách a připomínkách byli trošičku stručnější, protože nemáme velmi mnoho času. GUE, pan Murphy. E, myslím si, že všechny ty prezentace byly velmi zajímavé a velmi e, nápomocné. E, rád bych možná věděl trošku více o těch osobních postojích, to znamená vše, co se týká deregulace, spekulace a jejich dopadech, hlavně na v podstatě na dopady cen o kterých jsme hovořili, které se opravdu drasticky zvyšují. To znamená, že eh, v podstatě to, to, to že někdo řekne, že jaksi eh, to, že, že některé studie ukazují, že, to, že tam žádné jaksi přímé dopady nebyly, tak nevím, zdali můžeme z toho eh, vycházet, protože to je pouze, jak si, to jsou pouze některé z těch studií. Já samozřejmě nejsem odborníkem v této oblasti, ale vypadá to tak, že deregulace finančních eh, trhů v oblasti komodit v podstatě se odehrála ve stejnou chvíli, kdy vlastně do nebe vystoupily nebo vyletěly ceny potravin. Takže tady možná asi nějaká, nějaká ta vazba nebo souvislost eh, bude. V posledních pěti letech vlastně tě, ta spekulace na trhu s potravinami a komoditami opravdu eh, vyskočila. Eh, hovoříme tady o 65 miliardách eh, dolarů. Víme, že se tady jedná o kukuřici, o soju a spoustu dalších plodin. Všechno to je zase navázané na různé spekulace mezi bankami, hedžovými fondami, fondy a tak dále. To znamená, že to všechno já si myslím, že hovořit o tom, že tady vůbec žádná vazba nebo vztah není, by možná bylo trošičku zavádějící. Já bych ale rád věděl, co si o tom myslíte eh, vy. Myslíte si, že by nějaké finanční a tržní nástroje to mohly nějakým způsobem eh, ovlivnit? Eh, samozřejmě eh, vy byste mohli přijít s tím argumentem, že by tady byla ta, nadmě, eh, ta regulace nadměrná možná, ale že zase neziskové nevládní organizace by argumentovaly, že zase té regulace je velmi malá. Samozřejmě bychom mohli hovořit o těch cílených dotacích, ale je třeba se podívat na to, co se děje vlastně ve světě, nebo můžeme se podívat na Egypt, kde vlastně ty zemědělské dotace hrají zcela zásadní roli. Víme také samozřejmě, jak se k tomu všemu staví Mezinárodní eh, měnový fond. To znamená, já bych chtěl vědět, jak se k tomu stavíte. A co se týče eh, biopaliv, tak já souhlasím s tím, co bylo řečeno. Myslím si, že Jean Ziegler, který byl vlastně předchůdcem pana de Schutera eh, hovořil o biopalivech jako o zločinu proti lidskosti a také proti vlastně zajištění a zabezpečení potravin, takže já bych s ním rozhodně souhlasil. Děkuji. Pan Odrý, paní Odry Weber. Děkuji. Já bych chtěl eh, pohovořit na stejné téma. Já bych chtěl poděkovat všem řečníkům za jejich opravdu kvalitní prezentace. A chtěl bych také eh, poděkovat našemu předsedovi, panu Vitalovi Morejrovi, za to, že ehm, chtěl eh, zorganizovat toto slyšení. Velký německý filozof Dieu répondait. Němec, když se ptali, jestli věří v Boha, tak řekli, tato hypotéza není potřebná. Když já se vás zeptám, jakou úlohu má spekulace a finanční eh, liberalizace v potravinové krizi, tak vy, pane eh, Písi, byste řekl, tato hypotéza pro mě není potřebná, protože vy jste eh, tím začal. Existuje mnoho důvodů, které mm, vysvětlují tuto hospodářskou krizi a univerzitní studie a experti, kteří hovořili o dopadu eh, spekulace na eh, trh s komoditami, tak to má nulový účinek. Já si myslím, že eh, tato téze je velmi mě zaujala, protože to je kontraproduktivní. Venez se, se déplacer assez massivement. Protože u těch spekulativních kap Mm, kapitálových toků. Víme, že se to mm, značně eh, převádělo směrem k těm zemědělským komoditám, k potravinám. A intuitivně se předpokládalo, že to bude mít dopady. Já bych se chtěla zeptat na následující. Můžete nám prosím osvěžit paměť? Můžete nám připomenout, o jaká čísla eh, se jedná, co se týče těch investic do komodit a do zemědělských komodit? do surovin a zemědělských komodit. A můžete nám vysvětlit na základě eh, jakých studií jste vypracoval vaše teze a jestli existuje nějaký soulad, eh, schoda mezi tím, že eh, toto mělo dopad na potravinářskou krizi. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Právě ten poslední příspěvek nás eh, poněkud vybodil, pokud jde o tu eh, úlohu trhu, aby jsme se nad tím zamysleli. Já jsem eh, velmi pevně přesvědčen o tom, že nepotřebujeme žádnou kontrolu trhu v rámci demokracie, ale že potřebujeme trh, který bude v souladu s demokracií. A když musíme vycházet z toho, že neexistuje žádný ideální trh, který by mohl být strukturálně regulován, a zde bylo jasně řečeno, že existuje ta neviditelná ruka trhu, která ideálně toto všechno řídí, tedy volný trh je tady neviditelná, protože by nebyla. Ale samozřejmě to je všechno, existují různé zájmy, které toto ovlivňují. A Eh, já to takto vidím právě v té oblasti potravin. Já nejsem tedy vůbec přesvědčen o tom, že eh, tvorba cen eh, pro potraviny by se měla dít na burzách, protože když se podíváme na dějiny burzy obilovin v Chicagu a myslím si, že tedy to je zřejmé, jak to dopadlo. Já vycházím z toho, že je potřeba zajistit, že eh, ten eh, řetězec musí být eh, dále rozvíjen v těch zemích, kde nemají žádné zajišťování potravin a máme-li tedy modely pro tvorbu cen, jako například v oblasti spravedlivého obchodu, a že potřebujeme vytvořit potřebné investice. Eh, proto bych eh, se eh, chtěl vrátit k těm nutným investicím ke zvýšení produktivity a také, aby se mm, zlepšily potravinové řetězce. Potom, pokud jde o ty nedostatečné investice a potom o to očekávání zisku na finančních trzích. Toto je pro mě zajímavé. Existují k tomu nějaké poznatky, protože v průmyslu máme tento problém a to, že eh, chybějící eh, zisk vlastně zabraňuje investicím. Díváte se na to vy také tak, eh, co se týče potravinové produkce, pokud je o zvýšení produkce, že se neinvestuje, protože neexistují očekávání zisků. Alberte. A Albert Des, EPP. Ja, vielen Dank, Herr Voss. Děkuji, pane předsedo dvě věci. Dvě věci mě opravdu šokovaly. Já jsem vlastně původně také zemědělec. Já se opravdu divím, kteří, kteří poslanci tady jsou. A za druhé mě opravdu šlokovalo to, že se hovořilo tady o cenových explozích. Já jsem právě si našel tady svůj eh, řidičský průkaz. 27.6.91 jsem si udělal řidičák na traktor. Poprvé jsem pracoval odpoledne a musel jsem přivést sklizeň do pivovaru. Tehdy v roce 61 byla cena 23 euro. To byla, čtyř... byla Prv, poprvé tady byla 46 euro a poté pardon, ne, německých marek a teďka hovoříme o 23 eurech. To znamená, o jakých e, cenových explozích tady hovoříme. Tak prosím vás, tady nám nic nenamlouvejte. A za druhé, a chci, aby se mi na to odpovědět. Když ta cena byla pod 100 euro, tak neziskové organizace říkaly, že při takto nízkých cenách vlastně ničíme zemědělce ve třetí e, ve, třetích, ve třetích zemích. Teď je ta situace opačná a zase prý ničíme zemědělce ve třetích zemích, takže mě to v podstatě nepasuje. Mě to, mě tady něco prostě něco nesedí. A já bych tedy chtěl vědět, jak to e, opravdu je. Já vždy říkám, zemědělské produkty se nehodí pro celosvětový volný obchod, protože ta situace v těch jednotlivých zemích je opravdu velmi odlišná. A nad tím by se měli zamyslet obchodníci ze Světové obchodní eh, organizace. Nebylo by opravdu daleko užitečnější a smysluplnější, kdybychom vytvořili eh, různé zóny volného obchodu. Tu evropskou tu už máme, eh, poté azijsko-australskou zónu, poté africko-karibskou a poté ještě americkou zónu. Já si myslím, že by to bylo daleko lepší a myslím si, že bychom takto mohli zohledňovat ještě specifické charakteristiky v různých eh, oblastech. Samozřejmě, že bych tady mohla o tom hovořit hodiny a hodiny. Ve chvíli, kdy ty ceny jsou nízké, tak eh, zemědělci jednoduše musí eh, si uvědomit, že hol prostě nebudou mít tak vysokou životního, tak vysokou životní úroveň. To znamená, že já si myslím, že tady je třeba se opravdu inteligentně zamyslet nad tím, zdali by právě takovéto čtyři zóny volného obchodu nebyly daleko smysluplnější, protože bychom takto mohli samozřejmě daleko rozuměji zohledňovat ty různé charakteristické eh, vlastnosti. A ještě jednu věc, co se týče biopalet, pane předsedo v roce 61 jsme měli v našem zemědělském družstvu pouze dva koně. A my jsme potřebovali 15% eh, pro to, abychom ty koně nakrmili. Teď v tuto chvíli máme pod, vlastně ty, ty, ta biopaliva na, mej, na menší ploše je jak 15%, to znamená, že to nemůže být pravda, to, co tady říkáte. A kromě toho, bioenergie nejsou příčinou té cenové exploze, o které hovoříte. To znamená, že to všechno prostě nesedí. Děkuji mnohokrát. Teď už dám slovo komisi, jako obvykle. Už jsme trošku pod časovým tlakem. Kdo je to za komisi? Paní van Nitzen nebo pan Schulz Greve? Nebo oba vystoupíte? Toto téma tedy je, je to vlastně problém nebo řešení, pokud jde o zajišťování potravin? Děkuji mnohokrát. Já jsem z generálního ředitelství pro eh, zemědělství, zabývám se otázkami trhu. Chtěl bych poděkovat odborníkům za analýzu tohoto problému, protože můžeme v podstatě souhlasit. Problém nespočívá v tom, že potraviny nejsou, ale že jsou někteří lidé příliš chudí a výkyvy cen v budoucnu ještě porostou. A to především v těch nejchudších z těchto rozvojových zemí a malých Eh, zemědělci skutečně mají obrovský potenciál pro další rozvoj. Je třeba tento potenciál rozvíjet, aby se zvyšovala produktivita prostřednictvím rozvojové pomoci. A rozvojová pomoc pro zemědělství skutečně má eh, tedy podíl rozvojové pomoci na zemědělství se v minulosti snižoval a teď tedy skutečně vidíme návrat k investicím do zemědělství. Jaká je naše politická reakce? Já myslím, že se asi shodneme, že je třeba, aby existoval přístup na založený na pravidlech, aby existoval skutečně globální systém pravidel, o kterém se hovoří na úrovni Světové obchodní organizace. A to pomůže nejenom zacílit, tedy nejenom to celé zacílit na liberalizaci, ale umožní nám to ustanovit si společná pravidla pro to, jak vlastně na mezinárodní úrovni obchodovat. A v bilaterálních dohodách a multilaterálních dohodách je třeba skutečně začít uplatňovat ty pojistky. Evropská komise snaží skutečně toto prosazovat eh, v dohodách a také podporovat Eh, výměnu potravin nebo obchod mezi regiony, jak říkali naši odborníci. Dále je třeba prosazovat také v zemědělské politice aspekt udržitelnosti. Rozhodně souhlasíme také s tím návrhem, že investice do výzkumu a vývoje eh, jsou naprosto nezbytné. Pro, na, my se na to také soustředíme v dalším finančním um, výhledu, protože to je jeden z nezbytných prvků zemědělské politiky. Děkuji mnohokrát. Paní van Nicen, dobré dopoledne, odpoledne, pardon, děkuji. Já se pokusím zareagovat na některá ta doporučení, která tady zazněla. Pokud jde o potřebu propojit místní farmáře, drobné zemědělce a místní trhy, ano, s tím souhlasíme. Skutečně je třeba na místní úrovni toto podporovat, ale je také na členských státech, aby toto uznali. Eh, myslím se, že eh, se do této oblasti už investovala celá řada eh, peněz, času, energie do různých rozvojových programů a je třeba také žádat třetí země, aby investovali do místní zemědělské produkce. A dále je třeba skutečně přehodnotit mezinárodní vyjednávání v oblasti hm, obchodních dohod, aby tyto dohody skutečně byly vyváženější. Takže skutečně je třeba tyto prvky tam zohlednit, třeba být flexibilnější tak, aby třetí země vlastně byly schopné chránit svoje nejzranitelnější zemědělce. V našich dohodách také existují určité pojistky, které umožňují zvýšit cla v případě, kdy existuje nebezpečí nějaké nerovnováhy v určitých odvětvích zemědělských určitých sektorech. Když hovoříme o mezinárodních dohodách, EPAs, tak my víme, že třeba e, v určitých oblastech se už využívají tyto e, pojistky. A pokud jde o tyto dohody o hospodářském partnerství, tak tam skutečně jsou standardní takovéto pojistky, e, jsou tam doložky o zajištění potravin a ty umožňují třetím zemím skutečně přijmout určité kroky, v případě, eh, kdy dochází k nějakému riziku. A poslední připomínka k bioetanolu, biolihu. Vím, že parlament o tom ví, ale komise navrhuje, abychom stanovili strop určitý, eh, ve výši 5%, pokud jde o výrobu biolihu, který je eh, vyráběn z kukuřic, tady pardon, z obilí a nebo z cukrové řepy. Děkuji. Děkuji mnohokrát a teď už se vrátíme k našim hostům a dáme jim prostor, aby mohli zareagovat na otázky, případně rozptýlit obavy, které vyjadřili naši kolegové. A začneme opět ve stejném pořadí, takže začneme paní, panem profesorem Olivier de Schutem. Bez mikrofonu, bohužel. Děkuji vám, pane předsedo. Úvodem bych chtěl říci, že tady existuje jednomyslnost eh, mezi pozvanými odborníky. A že existují společné názory také s eh, našimi poslanci a poslankyněmi. Já bych chtěl úvodem zareagovat na některé dotazy. kde si myslím, že bych mohl být užitečný. Zde se hovořilo o tom, že je důležité, abychom eh, přeorientovali podporu našim malým zemědělcům, protože na ně se zapomenulo během 30 minulých let. A obchodní politika to je pouze jeden eh, z těchto aspektů tohoto opominutí a tu eh, dáň za to platíme. Ten dotaz eh, tady padl, jestli došlo ke změně paradigmatu po tom, co jsme se poučili z těch našich chyb. Bohužel tato změna je skutečná, ale pouze co se týče ústních eh, projevů v rétorice, v praxi ne. Od roku 2008, kdy došlo k té potravinové krizi, tak došlo ke změně paradigmatu. Dříve se myslelo, že můžeme eh, pomoci eh, zemím prostřednictvím obchodní liberalizace či mm, vyvážet levné zemědělské produkty do těchto zemí, ale nyní jsme zjistili, že důležité je, abychom eh, dosáhli toho, aby tyto země se uměly sami uživit. A samozřejmě jedna věc je, že se to říká, druhá věc je praxe. Ty obchodní eh, eh, řetězy jsou samozřejmě v soukromých rukách a Oni nepracují s malými zemědělci, je tam málo infrastruktur, ty producenti zemědělci jsou špatně organizováni, je k ním špatný přístup a je velmi obtížné je integrovat do systému obchodu a investic. To je velmi obtížné, proto si myslím, že existuje velký nepoměr mezi tím, co jsme si vědomi toho, co je třeba učinit a co opravdu děláme. Takže eh, vlády by měly zaměřit investice do těch oblastí, které budou mít za cíl snížit chudobu eh, na venkově a také směřovat mm, do obchodní politiky, která by podpořila ty malé zemědělce. Také se zde hovořilo o těch eh, biopalivech. Mnoho europoslanců a členů Evropské komise o tom hovořili a také během irského předsednictví se tato otázka probírala. A mě činí obavy, že návrhy komise, které posuzují negativní dopad biopaliv, takže nebyly dostatečně zohledněny členskými státy. Jsou to veřejné Eh, dopisy jsou k dispozici, já bych mohl o tom pohovořit podrobněji, ale čas nás tlačí. A je to spíše taková okrajová věc, než to, mm, tedy okrajová věc v porovnání s tím, co máme dnes eh, jako téma. Potom další věc, spekulace. Já jsem velmi bedlivě toto prostudoval od roku 2008 až 2009. Se objevil konsensus ohledně uznání reality, té reality, která se týká spekulace, která má vliv na to kolísání cen. To neznamená, že by zemědělské trhy byly stabilní bez té spekulace, ne. To neznamená, že existence těch produktů, které jsou ze zemědělských produktů, že nejsou akceptovatelné, protože mají eh, funkci nějakého užitku, ale vytvořila se tady taková bublina, která nahrazuje ty základy ekonomiky prostřednictvím pouze spekulativní logiky a také finanční. Já jsem o tom napsal mnohé, ale já si myslím, že toto je nepopíratelné, tento jev. A bylo to uznáno organizacemi, jako například eh, OECD či eh, Mezinárodní měnový fond. Eh, tyto organizace to uznaly ohledně škodlivého dopadu spekulace a že je potřeba bojovat proti spekulaci. Neexistuje nadbytečná právní úprava. Každý členský stát pozoruje, nebo každý stát pozoruje ten druhý stát a obává se nějakého pokroku, protože čeká, že ten soused udělá první krok. A potom ten poslední dotaz. Ještě větička. Tady v podstatě jsme v situaci, ve které musíme uh, učinit změnu, kdy vlastně v současné situaci zaměstnickými příst, uh, eh, příjmy uh, zlepšili svoji situaci tím, že dovážejí levné potraviny, které mohou třeba vyhovovat občanům měst, ale naopak to způsobuje nekalou konkurenci na jejich místních trzích. A v této situace my se musíme přesunout do lepší situace, kdy vlastně chudé městské obyvatelstvo bude chráněno prostřednictvím sociální ochrany. Ne tím, že se budou uměle zlevňovat potraviny a zároveň tedy eh, poskytneme místním výrobcům, místním zemědělcům pobídky k tomu, aby se rozvíjely. A to se nedá udělat přes noc. Dlouhodobým cílem eh, investic do místního zemědělství a získávání tady lepší bezpečnosti, zajištění potravin, to prostě skutečně vyžaduje změnu celého systému, změnu paradigmatu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A další má slovo pan Hepburn. Prosím, pokuste se eh, vtěsnat svou odpověď do čtyř minut. Děkuji mnohokrát. Já se pokusím být co nejstručnější. Já bych v podstatě zopakoval to, co říkal pan eh, zástupce komise, pan Schutz Greff. V podstatě ten systém založený na pravidlech, to je něco, co může napomoci nejenom těm hlavním, nejsilnějším eh, hráčům na poli obchodu, ale i těm nejslabším zemím. Já každý den v podstatě mluvím v Ženevě se zástupci těmto, těchto chudých zemí a vím, že oni mají z tohoto velké obavy. Problém, se kterým se potýkáme, je ta eh, v podstatě eh, slepá ulička, ve které jsme se dostali ve VTO, protože v podstatě eh, teď nemůžeme měnit pravidla ani tak, aby reagovala na minulé výzvy, na to, aby reagovala na ty současné a budoucí. Děkuji mnohokrát, říká pan předseda, pan Morrison jako další. Děkuji mnohokrát. Já jsem chtěl v podstatě odpovědět na dvě, dva typy otázek. První, ta skupina otázek se týkala uh, obchodní politiky. První otázky se týkaly toho, jestli vlastně politika VTO je chybná a jestli ty dohody o hospodářském partnerství jsou eh, škodlivé. A druhý typ, druhá skupina otázek se týkala toho, jak můžeme zvýšit produktivitu. A v podstatě eh, v reakci na obě tyto skupiny otázek, chci zdůraznit význam heterogenity, tedy různorodosti zemí. Různé, máme různé země, různé země tady v různých stádiích hospodářského a zemědělského eh, vyrozvoje a tím pádem potřebují eh, různou politiku a potřebujeme tedy různé dohody, které na úrovni VTO umožní tedy tuto flexibilitu při uplatňování různých politik. A také potřebujeme uh, Eh, dohody, které nebudou nutně tlačit na harmonizaci politik v nějakém regionu, které uznají to, že různé podmínky v různých zemích si vyžadují různé politické eh, reakce. A druhá věc, která se týká té produktivity. Hodně hovoříme o malých zemědělcích, drobných zemědělcích, ale málo se mluví o různorodosti mezi těmito drobnými zemědělci. Je to velice různorodá skupina. A jedna otázka se týkala toho, jestli potřebujeme mít nějaký jasný zisk, abychom mohli zvýšit produktivitu. Odpověď je ano, ale jenom u některých kategorií relativně komercializovaných malých zemědělců, kteří mohou reagovat na eh, tu zvýšenou ziskovost, kteří už jsou napojeni na trhy kteří musí reagovat na změny politik. Ale na druhou stranu tady máme celou řadu malých zemědělců, kteří se rozhodují úplně jinak. Kdy ziskovost pro ně nemusí být úplně primární rozhodující podmínkou. Uh, je tady celá řada rozhodnutí, která musí učinit a kdy tedy někdy, i když ceny se zvýší dramaticky, tak to neznamená, že tito zemědělci zvýší dramaticky svoji produkci. A v několika posledních letech jsme viděli, že skutečně velice málo kdy dojde k reakci na straně nabídky, zvýšení produkce při zvýšení cen. A je to proto, že třeba nemají nezbyt, ne protože nemají eh, technologie a investice, ale protože se prostě rozhodnou nezvýšit svoji produkci, protože prostě oni pěstují ty, potrav- ty plodiny z jiného důvodu. Je třeba tady o tomto hovořit, je, lépe, je třeba, abychom lépe porozuměli tomu, jak různorodá je ta skupina drobných zemědělců. A je třeba se zamyslet také nad různými typy pobídek, je třeba, aby toto vzali v úvahu také různé politiky, aby maximalizovali dopad různých těch pobídek, které mají za úkol zlepšit živobytí těchto malých zemědělců. Děkuji. Děkuji. A pan profesor Ingo Pierce, který uzavře tuto výměnu názorů. Já jsem samozřejmě obdržel ty otázky týkající se, zda my jsme sami udělali nějaké studie, studie a výzkum. Ano, udělali a zjistili jsme, že vlastně celý ten, eh, všechny ty indexy vlastně fungují úplně jinak, než si lidé myslí. To znamená, že tady dochází opravdu ke stabilizaci cen, které, eh, a to je v podstatě hypotéza, kterou jsme potvrdili i na základě našich eh, výzkumů a studií. Vy najdete ve svých dokumentech dokumentech i ten na výsledky našich výzkumů. Tam najdete i v podstatě argumenty, které jsme zpracovali i do grafů. Eh, najdete tam také odkazy na další literaturu. To znamená, že my všechny ty výsledky jsme dali k dispozici. Chci ale upozornit na jednu věc. Tady eh, nejde o hodnocení, jde o otázku fakt a skutečnosti. Nejde ani o politické záležitosti záležitosti. A my jsme schopni opravdu je vědec, schopni eh, vědecky je dát k dispozici. Pan eh, Lange, vy jste se ptal na překážky pro investice a já vám dám eh, příklad. Filipíny. Filipíny v roce 2008 během krize reagovaly tak, že místní obchodníky v podstatě konfrontovali s cenovou politikou a Eh, v podstatě tehdy obchodníci museli vlastně nakoupit za vysoké ceny a poté také za vysoké ceny eh, prodávat. Eh, paní Keller se mě ptala, jak to vypadá s přebytky s potravinovými přebytky. Eh, paní eh, Keller, eh, nevím, zda už jste tady byla, když jsem hovořil, chudoba samozřejmě není otázkou poptávky a nabídky, jde tady samozřejmě o otázku, která je daleko složitější. Samozřejmě, že tady jde o celá elementární změnu sociálních systémů a myslím si, že v současné době existují jaksi velmi dobré návrhy, které by to měly měli mít tu možnost, jak si vyřešit. Co se týče liberalizace zemědělských, eh, tedy s zemědělskými produkty a to, co bylo řečeno místní trhy samozřejmě vždy podléhají jaksi tomu riziku, já nevím, špatně, špatných klimatických podmínek, eh, výpadku sklizně a tak dále. A otevření trhu v podstatě by mělo vyvážit tyto místní šoky. To znamená, že tady hovoříme v podstatě o, takovém, eh, o takové pojistce, chce. A proto vlastně my pozbuzíme členské státy nebo státy, aby se otevíraly eh, světu. To znamená, že jde v podstatě o to, aby se eh, lidi v podstatě chovali takovým způsobem, eh, jak by v podstatě se mohli chovat lidé, ostatní lidé z jiných zemí k ním. A proto jsem v podstatě upozorňoval na to, že se nemůžeme podívat pouze na ty problémy při exportu, ale i při importu. Paní Hasany se ptala na ty drobné zemědělce, jak to vypadá tam. Když se podíváte na Francii a Německo, tady průměrná velikost zemědělského podniku je 50 hektarů a více. Ve chvíli, když hovoříte o drobných zemědělcích, tak eh, jsou to v podstatě všechny zemědělské podniky pod 5 hektarů, 5, 4, 3 hektary. A proto bych rád chtěl upozornit na to, že spousta lidí, kteří v tuto chvíli jsou drobnými zemědělci, věci a mají samozřejmě právo na Eh, to, aby se uživili sami. A to v podstatě zajistíme pouze tak, když jim umožníme v podstatě vystoupit z toho zemědělského systému. Protože spousta těchto malých zemědělců se nachází třeba ve městech a my je musíme, my, si, my musíme pomoci. My musíme pomoci, aby, se, aby měli lepší přístup k těm ehm, k celému tomu potravinářskému země eh, řetězci. A to je vlastně ten argument, o kterém jsem hovořil. Děkuji. Děkuji všem našim řečníkům za všechny jejich velmi důležité příspěvky pro prezentací, které nám pomohly trošičku více porozumět této problematice. Samozřejmě, že všechny jejich prezentace dostanete eh, k dispozici, budete ji mít k dispozici a myslím si, že i díky tomu budeme schopni lépe jak si soudit, lépe hodnotit eh, náš příspěvek a náš vlastně potenciál, jakým způsobem bychom mohli vlastně přispět k této problematice. Děkuji, děkuji vám ještě jednou a dovolte mi, abych se rozloučil v tuto chvíli s našimi hosty a můžeme přejít eh, k dalšímu bodu na pořadu jednání a tím je bod 8. Samozřejmě, že máme opět velmi málo času a potřebuji samozřejmě vaší spolupráce. Dalším bodem na pořadu jednání je souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014 a to všechny oddíly. A naším s je jako vždy pan Petr Šťastný. Tady jde o návrh stanoviska, protože my jsme se v podstatě rozhodli přeskočit výměnu názorů a to z důvodu jaksi toho eh, nedostatečného času, který máme k dispozici. Tak prosím, prosím opuste, opuste co nejrychleji náš jednací sál. I was saying, uh, this was delayed. Chci říci, že máme tady trošičku spoždění u tohoto bodu, hlavně uh, se to týká vlastně celého spoždění u vyjednávání o víceletém finančním rámci. Takže Petře, máte v tuto chvíli možnost prezentovat svou, svůj návrh stanoviska. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Dovolte mi, abych v první řadě poděkoval výboru za zcela jasné eh, stanovisko a to v průběhu celého vyjednávání o trialogu v květnu. INTA v podstatě si identifikovala své vlastní priority pro eh, rozpočet na následující eh, rok. Teď jde o to podívat se ještě na návrh komise týkající se rozpočtu 2014 a musíme zjistit, zdali tento návrh, jak se nám umožní splnit ty námi stanovené cíle. Náš výbor se musí uvědomit, že rozpočet EU na rok 2014 bude velmi těžko vyjednatelný a to hlavně z důvodu těch omezení, která byla stanovena v souvislosti s následujícím víceletým finančním rámcem, který v podstatě snižuje výdaje na většinu eh, projektů. V první řadě je třeba si uvědomit, že tento výbor musí zajistit, že že, budou dost, že budeme mít dostatečné eh, prostředky na personální eh, náklady, hlavně v souvislosti tady s obchodní politikou. Také si musíme uvědomit, že vlastně ty naše aktivity na poli mezinárodního obchodu jsou stále jaksi větší a rozšířenější. Tady eh, došlo jaksi k menšímu navýšení, ale myslím si, že tady je třeba opravdu zajistit ještě další rozšíření. A to ať už jaksi navýšením samotným, anebo přenesením e, prostředků z jiných hlav a kapitol. Rád bych chtěl také upozornit na to, že většina ex, externích eh, jaksi aktivit eh, bude trošičku trpět v důsledku snížení prostředků. Eh, kromě toho ale také se navýšily závazky spojené s makrofinanční asistencí a s naší politikou sousedství a pomocí těm nejméně rozvinutým zemím je třeba také, abychom dále podporovali i rozvoj malých a středních podniků a dalších eh, projektů a programů pro spolupráci. Myslím si, že to všechno spadá pod, to, pod ten nový nástroj pro partnerství. Pane předsedu, já bych eh, byl velmi rád, kdyby stínoví zpravodajové našeho výboru se v tuto chvíli vyjádřili k návrhu tohoto stanoviska a aby se také vyjádřili k návrhu komise, aby se také vyjádřila komise a abych prostě věděl, jaký k tomu zastáváte postoj. Děkuji. Opět opakuji, že máme velmi málo času a proto eh, chci říci, že všichni budou mít nyní pouze dvě minuty. To znamená stínový zpravodajové. Pane Lange, máte nějaký... Ne, kolegyně, vy chcete něco říci? Děkuji, pane předsedo. Děkuji samozřejmě zpravodaj za jeho stručnost. Samozřejmě, že na to upozorňoval i pan předseda, ale myslím si, že byl velmi, velmi stručný. Hovořil také o všech těch restrikcích, hovořil také o omezení tohoto rozpočtu, stejně jako mnoho jiných eh, rozpočtů pro jiné výbory. Ale tady si myslím, že nemůžeme jak si dovolit, aby ty naše aktivity byly poškozeny, eh, protože celý samozřejmě světový obchod, eh, nesmíme si myslet, že světový obchod by byl v podstatě receptem na všechno. Je ale velmi důležité si uvědomit, jaké jsou naše priority, to znamená podpora malých a středních eh, projektů, protože to je v podstatě jedna z možností, jak se dostat z této současné krize. Také třeba se podívat také na nevyváženost mezi různými regiony a třeba se podívat také na politiky eh, sousedství. Je třeba se také uvědomit a zohledňovat velké rozdíly mezi různými eh, regiony. Já nevím, zdali byla zohledněna eh, územní soudržnost a kromě toho máme před sebou dohodu s Japonskem a s USA. Tady si myslím, že musíme být velmi obezřetní a musíme udělat všechno pro to, aby se tyto dohody uzavřely. Eh, bylo nám to podáno tak, jako že to jsou dohody, které nabízí opravdu velké příležitosti. Nicméně je třeba to samozřejmě také dotáhnout eh, do konce. Je tady třeba zajistit také eh, pracovně právní standardy, které musí být dodržovány, pokud budeme chtít jak se nějakým způsobem eh, pokročit. To jsou vlastně ty změny nebo pozměňovací návrhy, které určitě my budeme předkládat, protože musíme zajistit, aby to opravdu nešlo všechno na úkor těch našich priorit. Dále další stínový eh, eh, zpravodaj za ECR. Thank you. Cajet Kamal, děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji mnohokrát také panu zpravodaji. Myslím, že všichni se shodneme na tom, že potřebujeme mnohem více zdrojů na vyjednávací kapacitu. A myslím si, že Už tady se nám podařilo několik vyjednávání uzavřít, ale nejde to dostatečně rychle. A to částečně i kvůli tomu, že máme omezené zdroje. A vzhledem k tomu, že jsme teď zahájili vyjednávání o té typu a vzhledem k tomu, jak důležité tam budou dostatečné eh, objemy prostředků, tak tady je naprosto jasné, že eh, vznikne určitý tlak. Zároveň ale musíme také uznat, že prostě všeobecná situace makroekonomická je taková, jaká je a e, Jedním z, jednou z reakcí na tuto krizi bylo utahování opasků, takže uh, musíme přivítat e, a zasadit se o možnost, aby se některé zdroje prostě mohly přesunout, spíše než abychom žádali o navýšení. Musím říct k odstavci 2, že si někde říkám, jestli... Já tady vím, že někdy musíme prostě říci, co, co a jak cítíme, ale myslím si, že tady možná v odstavci 2 by eh, stálo za to trošku zjemnit tu formulaci, možná vás to ode mě překvapí, ale někdy je to nezbytné. A myslím si, že je třeba někdy se podívat prostě na celkový kontext globalizačního fondu, neměl by být využíván jako výmluva eh, pro ty, kteří prostě jaksi nečekali, že dojde ke globalizaci a nepřipravili se včas že to jsou firmy, které se prostě nepřipravily na globalizaci a myslím si, že je třeba to prostě naprosto eh, správně zacílit a ne vždy se nám to daří. A poprvé v životě se mi asi podařilo se vejít do dvou minut. Děkuji. Děkuji mnohokrát, říká pan předseda. A dále paní Franciska Keller, stínová zpravodajka za zelené. Děkuji mnohokrát. Děkuji také panu zpravodajovi a já souhlasím s eh, tou silnou formulací, kterou jste vložil do toho odstavce, že tady odsuzujete škrty v souladu s pravidly MMF, to je pro podle mě naprosto v pořádku. Jde mi spíše jenom o to, že my jsme v tomto, eh, v tomto parlamentu měli jasnou podporu pro škrty MMF. My jsme zrovna byli proti jako zelení, ale vím, že většina z nás nás podporovala. A většina v tomto parlamentu podporovala co největší škrty. A teď dochází k tomu, že tady se nám nedaří eh, některé věci eh, dosáhnout kvůli těm škrtům. Vy tady tady hovoříte, pane Kamale, o tom, že je třeba něco přesouvat, to je samozřejmě pravda, ale zároveň nemůžeme žádat o škrty. Ty škrty jsou skutečně obrovským problémem, ale prostě, když souhlasíme s Mezinárodním měnovým fondem, tak to takhle dopadá někdy. Samozřejmě, pokud chceme ve stejném čase vést celou řadu obrovských vyjednávání, jako třeba USA, Indie, Japonska a tak dále, tak potřebujeme mnoho zaměstnanců. Ale otázka je, jestli skutečně je třeba to všechno dělat zároveň. Nemůžeme si prostě říci, že uděláme pouze jeden velký projekt v jednu chvíli, řekněme si třeba, dokončeme nejdříve USA, nebo dokončeme nejdříve vyjednávání s Kanadou a potom se zaměřme na USA, na TTIP, nebo dokončíme nejdříve Japonska, a potom se vrhneme na Indii. Protože my to nemusíme dělat všechno zároveň. A my jako výbor tím také trpíme, protože my nemůžeme prostě se nafouknout. Všichni musíme být schopni sledovat všechno ta vyjednávání. Ono to prostě nejde. Takže já si nemyslím, že by bylo prostě řešením dát komisi více peněz a tím zvýšit tu rychlost. To si myslím, že by bylo na úkor nás všech. Prostě si myslím, že se musíme zaměřit na kvalitu a ne na rychlost. Děkuji. Helmut Scholz, stínový zpravodajka za GUE. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat panu eh, navrhovateli, ale chtěl bych se zeptat na tu cestovní mapu. Já bych chtěl říci, že vystupuji kriticky k těm kompromisům v rámci finančního rámce eh, co se týče eh, roku 2014, rozpočtového roku. Eh, co se týče tohoto rozpočtového roku, tak je to velmi mm, přísné a to jednání začne v září. Takže pokud to Eh, jde o to naše poslední stanovisko, tak já bych se chtěl zeptat, jak vlastně nahlížíte na tento proces, protože AFET na to nahlíží velmi kriticky a myslíte si, že nyní to vaše stanovisko, o kterém dnes hovoříme, myslíte si, že bude čas na toto zohlednit, e, toto stanovisko? A za druhé, e, jak se e, díváte na to, že došlo k určitému navýšení některých rozpočtových liních, protože ve výboru pro rozpočtové záležitosti tam se mm, jak by to vypadalo, protože vy Eh, byste mohl povořit o tom, o jakých konkrétních eh, dokumentech nebo o které jste se opřel. A potom ten další váš návrh mi přišel vhodný, ale já si myslím, že nemáme eh, jasný základ pro ten makrofinanční základ, abychom mohli zabránit určitým rozhodnutím a vlastně jaké dilema nyní tady máme. V bodě 3, tak tam souhlasím tam se jedná o rozvojové pomoci, ta by neměla být krácena, ale také mám problémy eh, s tím, že jste se vyjádřil v tom smyslu, že tu, eh, to vaše potěšení, o kterém jste se vyjádřil, takže pokud jde o to přestrukturování, tak s tím nesouhlasím. Takže Eh, tam se hovoří o těch úspěšných eh, ukazatelích pro nástroje po partnerství. Například hovoříte. Eh, Čas je omezený, Helmuta Šolci, říká pan předseda. Takže to není dostačující. A potom ten bod 5, tak to s tím souhlasím a potom 6 a tam k tomu potřebuje další informace. Okay. Does commission has any... Má komise nějaké připomínky pro náš výbor? Ano, děkuji, pane předsedo. Um, first I would like... Děkuji. Chtěl bych poděkovat panu uh, zpravodaji Šťastnému za připomínky, za podporu, za podporu naší politiky obchodní a chtěl bych poděkovat také všem ostatním poslankyním a poslancům, které, kteří dnes vystoupili. Jak jste říkal, pane předsedo, eh, ten postup pro schválení rozpočtu na rok 2014 byl dlouhý a komplikovaný. Je to první takový, takové vyjednávání v rámci dalšího finančního eh, výhledu a naše generální ředitelství je v podstatě také taková malá ryba v tom vyjednávání. A jak říkal eh, správně pan Šťastný ve svém stanovisku, tak výdaje se vlastně eh, zvýšily mezi lety 2013 a 2014 o více než 10%. A to tedy přesto, že obecně se šetří. To nám pomůže, pomůže nám to, eh, jak si dále rozvíjet naše vyjednávání s USA a Japonskem, které také zdůrazňujete ve svých návrzích. Pokud jde o lidské zdroje, tak ve srovnání s tím, o čem jsem mluvil, že jsem sem přišel loni v dubnu, tak komise se uh, rozhodla posílit trošku DG Trade eh, prostřednictvím tedy přesunu zaměstnanců a to vzhledem k vyjednávání z USA. Je to dočasné opatření, ale velice ho vítáme a to vzhled, především vzhledem k tomu, že tady v tuto chvíli se potýkáme se obecným snižováním stavů, pokud jde o zaměstnance komise. Velice vítám také vaše připomínky, které hovoří o e, zajištění dostatečných zdrojů pro obchodní politiku a dosažení našich cílů, protože si myslíme skutečně, že nemůžeme e, evropskému hospodářství zajistit růst a, a pracovní místa, pokud na to nebudeme mít kapacity. Pokud jde konkrétně o tom, co říkáte v návrhu stanoviska, tak obecně mohu potvrdit, že vaše priority jsou zcela v souladu s našimi. Za prvé, pokud jde o makrofinanční pomoc a nástroj pro evropské sousedství, Samozřejmě to snížení finančních prostředků je výzvou, ale víme, že to je výsledek politické schody, eh, na které se dohodla rada v únoru a Evropský parlament ji poté opět potvrdil v kontextu MFF. Eh, My se budeme snažit s tím vyrovnat, a to i tak, že tedy eh, změníme rovnováhu mezi jednotlivými složkami. 46 milionů eur jsme teď schválili, tedy minulý týden vlastně pro Gruzii, dále chceme schválit další pomoc pro Jordánsko nebo pro Kyrgyzskou republiku prostřednictvím tohoto postupu. Bohužel tady časové omezení se týká i komise, říká pan předseda. Ano, děkuji, to je v pořádku. Pokud jde o pomoci pro obchod, tak to si myslíme, že je zcela v souladu s našimi cíly a prioritami, takže z toho máme radost. Pokud jde o nástroje pro partnerství, tak už minule jsem vám říkal, že jsme eh, vlastně podali celou řadu projektů. Hovoříme s tím také o, eh, s dalšími ehm, složkami komise a jsme si poměrně jistí, že se nám to podaří. Pokud jde o Eh, další projekty, tak tady si myslím, že některé ty projekty se nám skutečně podaří implementovat tak, jak byly plánovány. Děkuji, říká pan předseda. Petr Šťastný má tuto chvíli slovo na závěrečné připomínky. Stage, tuto chvíli samozřejmě. Děkuji vám, pane předsedo. Já se pokusím být stručný, protože tady byla celá řada připomínek a je velice uh, oceňuji. Byla to št- velice milá slova, byla tam celá řada otázek, připomínek. Někdy není jednoduché, především pro pana Šolce, eh, se omezit časově. Víme, že tady je celá řada vlivů a někdy nás omezuje eh, něco, co jaksi nemáme pod kontrolou. Samozřejmě všichni bychom si někdy přáli eh, prodloužit ty naše lhůty vždycky. Bohužel musíme trošku spěchat, situace je taková, jaká je. A já jsem tady v podstatě vytvořil takovou základní strukturu, a vítám skutečnost, že tady eh, mi poskytujete své připomínky, pokud se mi to samozřejmě eh, se vejdou do té mé základní filozofie a sice, že eh, všechny peníze, které vynaložíme, utratíme, by měly být penězmi dobře investovanými a my skutečně jsme, tady máme štěstí, že se zaměřujeme na růst a pracovní místa, protože to rozhodně jsou prostředky investované dobře, je to dobrá investice eh, peněz daňových poplatníků evropských. Eh, teď eh, reakce na příspěvek pana Kamala. Já skutečně doufám a také to zmiňuji v té základní struktuře, kterou jsem už vlastně představil na konci jara, my navrhujeme využití tedy těch realokací, přesunu zaměstnanců. Vím, že toto není jednoduchá situace a dokonce oceňuji i to, že v některých kapitolách jsme se nám podařilo dosáhnout zvýšení, když přitom téměř nikdo další nedosáhl eh, zvýšení. Komise totiž ví, že toto jsou dobré investice do budoucna, je to dobrá investice pro naši ekonomiku, pro partnerství. A přímo nebo nepřímo z toho vždy budeme mít nějaký prospěch. Takže já doufám, že všichni víte, že základní postoj Evropského parlamentu byl takový, že chceme znovu získat větší flexibilitu. A jo, já doufám, že budeme schopni tuto flexibilitu využít, že budeme schopni jak si ty prostředky a lidi přesouvat, budeme je schopni tedy moudře využít. A to proto, abychom v budoucnu prováděli lepší investice. Já tedy se těším na vaše návrhy, na vaše pozměňovací návrhy a samozřejmě velice rád s vámi budu komunikovat Děkuji. Děkuji a mimochodem lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů k tomuto návrhu stanoviska a také pro e, rozpočtové pozměňovací návrhy bude 1. srpna v 18 hodin a myslím to vážně. 1. 8. 18 hodin. Teď můžeme přejít k bodu číslo 9 celní kvóty pro víno a jedná se tedy o západní Balkán. My jsme příslušným výborem a naším zpravodajem je Juliu Winkler. Jde o naléhavou záležitost a je to také poměrně nekomplikované, takže rovnou přejdeme k projednání návrhu zprávy, která je ve vašich složkách a já dám slovo panu zpravodaji Juliu Winklerovi. Děkuji vám, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Eh, hovoříme teď o nařízení Rady 1215 eh, z roku 2009, které se vztahuje k celním kvótám pro víno pohybujeme se v, kontext, v kontextu nařízení, které eh, vlastně dává výjimečný eh, přístup bezcelní eh, na trhy EU pro, téměř pro všechny produkty, které pocházejí ze zemí západního Balkánu. Nebudu konkrétně hovořit o uh, Eh, těch zemích, kterých se to týká. A teď v podstatě eh, je situace taková, že s výjimkou Kosova všechny ostatní země západního Balkánu už uzavřely dohodu, stabilizační a asociační dohody z EU nebo nějaké dočasné dohody z EU. A ústupky, které jim poskytujeme v rámci e, těchto dohod, jsou většinou výhodnější než ty výjimky, které jim poskytujeme v rámci toho nařízení, o které teď hovoříme. Ale přesto tedy tyto země nadále v tomto nařízení jsou e, považovány za příjemce, pokud jim mohou tedy e, poskytnout výhodnější podmínky než ty dohody, o kterých jsem hovořil. Tento preferenční přístup se netýká ale například vína. Máme tady nařízení, které stanoví, že víno je víno dovezené z těchto zemí západního Balkánu podléhá celním opatřením a říká se tady, že tady e, se tam aplikuje buď nulová, nulová sazba nebo snížená. Tyto dočasné stabilizační dohody také e, předpokládají specifickou, specifickou celní kvótu pro víno. Ta je přístupná všem uživatelům, ale až poté, kdy už využili specifickou kvótu, kterou jim umožňují využít ty dohody. Kosovo nemá ještě stabilizační ani dočasnou dohodu a proto se tady na něj nevztahuje žádná specifická kvóta pro víno mohou tedy využívat pouze kvótu, kterou s jim stanoví nařízení 1215 Evropské komise. Pokud taková kvóta bude vyčerpána, pokud ji vyčerpají jiné země, tak eh, tedy výrobci ztratí preferenční přístup na trhy EU. Takže tady vlastně chceme dát Kosovo zvláštní kvótu, která bude odečtena od té globální kvóty, to je důležité. Takže vlastně nedojde k žádnému zvýšení celkového množství vína, které může být dovezeno za nulové nebo snížené sazby ze zemí z, e, západního Balkánu jako celku. Návrh komise je rozumný, zajistí Eh, že tady vytvoříme rovné podmínky, pokud jde o dovoz vína do EU ze zemí západního Balkánu. A ještě jednou chci říct, že to, ta alokace specifického celní sazby nepovede k celkovému zvýšení té celkové kvóty. To znamená, že tento návrh v podstatě vlastně ani nepotřebuje žádné pozměňovací návrhy. Samozřejmě to bude záviset také na návrzích eh, členů našeho výboru. Jsou tady dvě věci, které bych chtěl eh, zmínit. Za prvé k té specifické kvótě pro Kosovo. Obecně platí pravidlo, že kvóty by se eh, měly stanovat na základě nějakého historického vývoje, pokud jde o určitý produkt. A tady se chci vlastně zeptat komise, jestli tomu tak je i v případě této kvóty pro Kosovo. A pokud tomu tak je, tak jestli to platí i pro ty ostatní individuální kvóty pro víno, které se platí pro další, ty ostatní země západního Balkánu a které jsou staveny v rámci těch jejich dohod, ať už to jsou ty mm, dočasné dohody pro zatímní nebo stabilizační a asociační dohody. Já myslím si, že to by skutečně bylo velice důležité, to to takto nastavit. A další věc je, že chci potvrdit, že přístup Chorvatska, jakožto země západního Balkánu, už je ošetřen v tomto eh, nařízení. Já tedy předpokládám, že ano, ale chci, aby mi to komise potvrdila. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů, protože je to rychlý postup, tak já bych navrhl 23. července 2013, pane předsedo, pokud souhlasíte. Děkuji mnohokrát, říká pan předsedo. A teď už dáme slovo stínovým zpravodajům. Máme opět časové omezení, tady maximálně dvě minuty, nejdříve uh, eh, SAD. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Zcela souhlasím s tím, co řekl pan zpravodaj. No jenom se vlastně zamýšlíme nad možností pozměňovacího návrhu, o kterým bych samozřejmě s panem Spravodem ráda promluvila, tak, abychom byli opravdu koherentní, abychom byli v souladu s tou legislativou. Po Lisabonské smlouvě samozřejmě jde o regulaci balíčku Omnibus. Tady v podstatě hovoříme o něčem, a o odsouhlasení něčeho ve chvíli, kdy ještě není odsouhlasen a přijat eh, omnibus. Takže nevím, jestli to není úplně jaksi v časovém nesouladu, ale já si myslím, že si jednoduše o tom popovídám s panem zpravodajem a také s panem zpravodajem pro balíček eh, omnibus. A samozřejmě, že si vyslechnete i komisi, samozřejmě. Dalším eh, stínovým zpravodajem náš kolega z Řecka. První bod. Když naslouchám komisi a když hovoříme o zdrojích, tak chci říci, že ta vyjednávání týkající se vy, dohod o volném obchodu, tak eh, chci říct následující. Co se týče vína, tak my samozřejmě podporujeme zprávu pana zpravodaje, ale ptáme se, proč jsme se tady rozhodli, nebo proč komise se rozhodla, 20, o, že tam nastaví těch 20 tisíc mil e, hektolitrů? Protože my chceme vědět, z čeho to vychází z ta kalkulace. Někdo jiný mě se, se nepřihlásil o slovo, takže předáváme slovo komisi, aby reagovala na otázky. To znamená, proč nebo proč komise, proč komitologie, delegované akty a co Chorvatsko? Tak, komise, pan Stefano Doto, prosím, odpovídejte. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také kolegům za otázky. To znamená první otázka, proč 20 tisíc hektolitrů? Proč jsme se rozhodli eh, tady mít tento objem? Tady jsme vycházeli samozřejmě z kapacit, eh, exportních kapacit Kosova. Dostali jsme údaje od odborníků z Kosova a ty údaje z posledních tří let Já se omlouvám, já to tady mám všechno v milionech litrů, takže je to 13, 13 tisíc hektolitrů. Potom 2000, eh, rok 10, 20, to byl tedy rok 2010, 2011 to bylo 20 tisíc eh, hektolitrů a 2012 eh, 29 tisíc hektolitrů. To znamená, že tady ten průměr trošičku překračuje to, na čem jsme se domluvili, nebo to, co jsme tady stanovilo. My si stále myslíme ale, že je to uměrné, protože je třeba si uvědomit nebo zohlednit to, že tady z těchto výhod budou eh, čerpat, bude čerpat mnoho států. A kromě toho to opět odráží výsledky debat, které jsme vedli s kosovskou administrací a samozřejmě s kosovskými výrobci. Za třetí, Kosovští producenti mají stále přístup k té zbývající globální kvótě a tímto způsobem v podstatě toto nastavení nám umožňuje nerozšiřovat tu kvotu což by samozřejmě mohlo vést k určitým obavám a co by samozřejmě opět vedlo k velmi obšírné diskuse a debatě s členskými státy a s evropskými asociacemi. Co se týče těch institucionálních aspektů, já se omlouvám, že vám v tuto chvíli na to nemohu odpovědět, protože já nejsem v eh, generálním ředitelství pro obchod, já jsem v generálním ředitelství pro rozšíření, to znamená, že tyto údaje nemám a samozřejmě by bylo třeba konzultovat právní odborníky eh, v DG obchod tak, abychom eh, věděli, jakým způsobem tedy, nebo do jaké míry je zohledňován ten balíček Omnibus. Ale bylo bylo tu tedy zmíněno, že to je v podstatě jaksi ten stav před dvěmi, řekl, že tady vlastně vycházíme z toho nařízení 1215. A odpověděl jste na ten soulad s omnibusem? Ano. Pan Winkler, děkuji. Děkuji. Eh, vůbec jste neodpověděl na Chorvatsko, anebo já jsem eh, to neslyšela, ale určitě se k tomu ještě vrátíme. Já jsem si zaznamenala samozřejmě všechny ty návrhy, které zazněly ze strany stínových zpravodajů. Samozřejmě, že ta debata bude pokračovat a samozřejmě, že se budeme snažit o vyřešení všech těch otevřených otázek. Děkuji vám, děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji vám, lhůta pro předložení návrhu je třetí 23. 23. července. Tak a dále. Desátý bod, který se týká ochrany před eh, dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství. Dovolte mi, abych upozornil na to, že koordinátoři tohoto výboru se rozhodli požádat komisi, aby neodsouhlasila tuto konečnou lhůtu, dokud tedy to všechno nebude součástí, dokud ta součást, tady ta složka nebude součástí celého toho celku a už jsme to tedy naznačili také komisi. Takže se tomu určitě budeme věnovat. Naším zpravodajem je pan Christopher Fielner. Tohle je vlastně první výměna názorů. To znamená, že bychom samozřejmě chtěli pokročit co nejrychleji. Zase nemáme příliš mnoho času, ale ale možná, že se nám opravdu podaří to celé vyřídit za půl hodiny. Takže pan Christopher Fielner, máte slovo. Děkuji. Já bych také rád poděkoval stínovým zpravodajům. Poděkoval bych také za skvělo, skvělé jednání, které proběhlo včera se stínovými zpravodaji. My jsme se snažili najít řešení, protože víme, že tento návrh vlastně přichází velmi pozdě v rámci eh, k eh, mandátu komise. To znamená, že pro nás velmi těžké se tím opravdu jaksi dohluboká zabývat a uh, vlastně předložit eh, naše návrhy ještě před koncem eh, mandátu. To znamená, že jako stínový zpravodajové musíme opravdu velmi intenzivně spolupracovat. Eh, toto je opravdu velmi jaksi technicky složité téma. To znamená, že se na to musíme opravdu vrhnout, musíme se podívat opravdu na všechny detaily, protože víme, že vlastně eh, ta rizika se skrývají právě v těch eh, detailech. My už jsme jaksi velmi dlouho hovořili o těch eh, problematických věcech, hovořili jsme také o těch o těch případech se solárními panely a teď eh, samozřejmě nejde o to, abychom soudili vlastně eh, jednání komise ve specifických případech. Nám jde o to podívat se na fungování celého toho systému. Myslím si, že cíl komise je zcela jasný. Všichni chtějí v podstatě tento nástroj eh, protidumpingový nástroj zmodernizovat a myslím si, že to je zcela, v pořádku. Poprvé jsme se tím zabývali v roce 95 a všichni víme, že ta, ten obchod eh, v dnešní době vypadá úplně jinak. Samozřejmě, že ty různé modely a vzorce obchodních vztahů se velmi změnily, všechno se to mm, jaksi daleko více zintenzivnilo, proto je třeba se podívat opravdu na tyto ochranné nástroje. Možná, že si vzpomínáte na snahu o modernizaci v roce 2006 a 2007. Já jsem i tehdy byl jaksi středem této debaty a musím říci, že tehdy bohužel bylo jasné, že jak v rámci komise, tak také v rámci členských států se nám prostě nepodařilo dojít k nějakému závěru, jakým způsobem eh, k této modernizaci opravdu správným způsobem eh, přistoupit. Myslíte si, že se nám to v tuto chvíli podaří, ptá se pan předseda já v každém případě doufám, že se nám bude dařit lépe než eh, té předcházející komisi. My jsme se v každém případě ponaučili. Uvědomili jsme si, že jde o politicky velmi citlivé téma a je třeba si to uvědomit, uznat to a je třeba se zamyslet nad tím, zdali opravdu budeme tedy schopni uspět, protože velmi často se hovoří o tom, že jde o otázku, která rozděluje sever eh, od jihu, vývozce od dovozce, ale já si myslím, že v dnešní době už tomu není tak, protože spousta producentů, jsou výrobci, to jsou jak dovozci, tak vývozci. Myslím si, že ten to pohled, jak jsem ho právě nastínil, je příliš eh, jednoduchý. To znamená, že musíme opravdu spolupracovat a eh, musíme opravdu to napravit. Eh. Tady v podstatě v tuto chvíli z právního hlediska máme čtyři hlavní prvky. O jaké jde? Komise navrhuje, aby producenti z EU měli jaksi tu povinnost eh, spolupracovat eh, ve všech postupech ex officio což je zcela jasný signál ze strany komise. Vidíme, že komise chce více e, rozhodovat. Já v tuto chvíli vám nemohu otevřít, e, tedy uvést žádný konkrétní e, příklad, ale samozřejmě jde o to, že chceme opravdu se ujmout více jaksi větší zodpovědnosti a chceme také nastavit větší nebo vyšší, jasnější závazky. Samozřejmě, ale chcem, je třeba vědět přesně o co jde, čeho tím chceme dosáhnout, protože samozřejmě je to kontroverzní téma. To znamená, že nemůžeme hovořit jaksi o nějaké po, povinnosti, nebo ve chvíli, kdy hovoříte povinnosti, tak jak je tak je třeba si uvědomit, že na té druhé straně nejsou nastavené žádné sankce ve chvíli, kdyby se někdo nezhostil této povinnosti. Další bod v podstatě je to eh, oznámení dvou týdení, tedy s dvou týdením při, eh, předstihem, předtím, než bude, než bude to zboží eh, odbaveno nebo odesláno. Slyším tady nějaké španělské a francouzské připomínky. Myslím si, že je to nějaký přímý signál přímo z Madridu. Asi jsem zase řekl něco úplně špatně. Ale toto oznámení v podstatě je zase otázka, proč tady hovořím o dvou týdnech proč jsme zase, jak se přišli s tím návrhem těch dvou týdnů? Jde zase o politický kompromis, nebo jsme k tomu došli na základě nějakých debat? Není to příliš dlouhé, nebo je, není to příliš krátká lhůta pro Čínu, příliš dlouhá pro Rusko a tak dále a tak dále. odstranění eh, celních saze pro určité suroviny a o tom jsme hovořili v Ženavě v rámci Světové obchodní organizace a já se ptám, proč si myslíte, že to je tak důležité a proč, proč tady hovoříme o těch eh, surovinách? Eh, když říkáme suroviny, tak máme tím na mysli i energie. Co tím máme na mysli, když hovoříme o těch takzvaných surovinách? Dále se hovoří o tom zpětném proplácení těch celních sazeb a jak by toto proplácení vůbec mělo probíhat, nebo jak bychom ho měli vlastně chápat, tak abychom mohli samozřejmě zhodnotit, zda je to správné či nesprávné, jakým způsobem bychom měli postupovat. Samozřejmě, že celní úřady by se měly samozřejmě obrátit na komisi, ale mohla by to být, eh, mohla by to být také opravdu administrativně správní noční můra. Eh, to znamená, jakým způsobem tedy by, jak by to mělo vypadat opravdu v praxi? Samozřejmě, že existují i pokyny, nebudu v tuto chvíli eh, o tom nějak hovořit příliš detailně. Eh, i v souvislosti jak si s, těmi, s tím nastavováním těch přímých marží a tak dále. Myslím si, že v každém případě je ale dobré, že komise tyto pokyny předložila. Ale nechci se tomu jaksi příliš věnovat, protože v tuto chvíli ještě čekáme na právní posudek, který doufám, že dostaneme brzy. A já bych rád ještě zdůraznil, jak si eh, tu to, co říkal pan předseda, protože z hlediska Evropského parlamentu je velmi důležité, abychom to chápali tak, jak to vykládá komise v rámci jednoho balíčku, abychom byli opravdu v souladu v tomto výkladu. To znamená, aby, abychom mohli říct, tuto část v balíčku budeme moci přijmout nebo odhlasovat jaksi dříve, protože to všechno vlastně bude mít dopad na vyváženost celého toho eh, balíčku a já Vím, že tady byl poslán nějaký dopis, já bych rád věděl, jak si kdy budeme mít, dostaneme odpovědět eh, na kdy dostaneme odpověď na tento dopis a jak bude reagovat komise. A na závěr bych ještě zdůraznil jednu věc. Samozřejmě se tady nenacházíme v nějakém limbu či vaku. My jsme opravdu provedli, nebo brzy provedeme velmi zásadní změny co se týče jaksi rozhodovacích postupů eh, v rámci tohoto pro ochranného nástroje. To znamená, eh, všechno, co se týče hlasování a těch kontrolních eh, a dohledových postupů. A myslím si, že jak si nejsem sám v tomto výkladu, protože omnibus poskytuje daleko více pravomocí a možností komisi a proto si myslím, že je velmi důležité pro nás, abychom to zhodnotili. Opravdu si myslíme, že komise tímto balíčkem získává opravdu dostatečné možnosti pro přeskum. Máme tady opravdu dostatečnou transparentnost, dostatečnou předvídatelnost. Já samozřejmě nejsem odborníkem teď na ten americký eh, nástroj, ale ten eh, dojem, který mám já, je ten, že si myslím, že ten americký systém nebo ten nástroj je daleko transparentnější, protože tady obchodní právníci vlastně mohou přeskoumat všechny aspekty eh, smluv a celé té složky. To znamená, že já bych byl velmi rád, aby se k tomu komise vyjádřila. Myslíte si, že eh, ten náš návrh je podobný? A jedna věc, když se setkávám s producenty a s importéry. Všichni se ptají na to stejné kdy, kdy, kdy konečně padne to rozhodnutí, kdy zjistíme, že tady se tady budou nějaká tacla, nějaké, te, nějaké ty sazby nastavovat. Uh, Hovoří se tedy o těch devíti měsících na eh, vyšetření nebo přeskumu a já se ptám, ptám se komise, můžete to všechno zvládnout třeba za dva týdny nebo kolik těch eh, rozhodnutí v podstatě padne na konci té devítiměsíční lhuty, protože pokud eh, to všechno bude padat jaksi ke konci té lhuty, tak asi bychom tady mohli hovořit o nějaké té předvídatelnosti. To znamená, co uděláme tedy s tou transparentností a předvídatelností a samozřejmě je třeba zhodnotit ještě ten právní návrh komise. Já bych v tuto chvíli už eh, rád ukončil ten svůj projev, protože, bych, eh, protože mě také velmi zajímá názor mých kolegů a samozřejmě bych byl rád, kdybyste se zaměřili právě na tu transparentnost a předvídatelnost. Děkuji mnohokrát. Máme 20 minut na naši rozpravu a slovo dávám stínovým zpravodajům. Paní Andrá Kosolino za socialisté a demokraty jako první dvě minuty, prosím. Sí, no, molto rapidamente. Velmi rychle. Já také děkuji panu zpravodajovi. Myslím si, že ty práce jsou opravdu komplikované a doufám, že ho budu moci doprovodit v tomto procesu s tím stejným odhodláním, jaký, jaké máte vy. I když čas nás tlačí, protože není jisté, že ten čas, kterým disponujeme, bude stačit proto, abychom schválili eh, balíček takovéhoto rozsahu, protože eh, za našimi zády je ta naše praxe. Rok 95, od roku 95 se zvěd se svět změnil a musíme se eh, přizpůsobit těm hlubokým změnám a především té nové úloze Evropy a hlavně úloze, kterou obchod v tomto novém světu sehrává. Harmonogram. Možná bychom se měli více zaměřit na ty jednotlivé lhuty. Já jsem viděl ten první kalendář a myslím si, že bychom se měli na něj zaměřit z hlediska pozněvacích návrhů. To bychom měli možná upravit. Za druhé, není dobré, abychom omezovali eh, diskuze na tu technickou stránku věci. Já vím, že komplikované jsou ty podrobnosti, ale musíme si určit, kam chceme, aby se ubírala ta reforma, nejenom během příštích měsíců, ale jaký dopad bude mít eh, tato reforma na evropské hospodářství během příštích 10-15 let. Mít takovou eh, vizi spíše v dlouhodobém horizontu. Takže abychom neměli interní rozpravu v tomto výboru v rámci institucí, ale aby ti, kteří, kterých se to týká, tak a měli, aby měli evropskou rozpravu. Do zimy máme dost eh, času na to, abychom si jasně vyjasnili, jaké výzvy nás čekají a jaký dopad může mít tato reforma na zásadní odvětví. Eh, v Evropě netýká se to pouze jen výroby, ale i služeb. A zde se o tom už hovořilo. Já opravdu chci trvat na tomto bodu. Já si myslím, že je chybné nejenom proto, že se nacházíme ve fázi, kdy se zveřejní nařízení Omnibus během příštích měsíců, ale myslím si, že je strategickou chybou, kterou nechápu. A proč zároveň s tím zveřejněním eh, se zveřejní ty pokyny. Co znamená tady toto zveřejnění? To se musíme zeptat komise. Proč předjímat eh, to schválení, tu konzultaci, která počítá s tím zveřejněním v prosinci? Tady prostě je něco, co já nechápu. Já si myslím, že komise nám to musí vysvětlit. Děkuji mnohokrát a další má slovo za ALDE Malian Sanders. Merci d'abord au rapporteur. Děkuji, pane předsedo, děkuji také panu zpravodaji který se opravdu eh, zabývá touto tak politickou otázkou, která je také citlivá a dělá to opravdu velmi dobře. Já mu děkuji. Já si myslím, že my jsme eh, pro modernizaci nástrojů, jejich cílem je hájit obchodní zájmy, ale nemůžeme je oslabovat, musíme je posilovat. Já si myslím, že eh, klíčem těchto obchodních nástrojů, které mají na starosti hájit obchodní zájmy, mm, tak musí mít odrazující funkci, musí být účinné, rychlé a jednoduché a musí se moci využít politicky, aby měli odrazující efekt, protože takovýto dobrý nástroj, to znamená, že ho nebudeme používat pořád, ale musí mít odrazující efekt eh, vůči naší nekalé konkurenci. Za druhé, pokud jde o ty pokyny, já s vámi plně souhlasím. Já si myslím, že bychom neměli předkládat další pokyny. Jestliže nám komise chce něco dále říci, tak ať to dá do toho legislativního návrhu. To je pro mě paradoxní a nedemokratické, aby na jedné straně nám předložili legislativní návrh, na základě kterého se nás ptají na náš názor, protože my jsme zakonodárci, a na druhé straně nám poskytují pokyny, které jsou opravdu velmi zásadní. Zájem Unie nebudu zacházet do podrobností, ale kdo definuje tento zájem Unie, na základě jakých hledisek, to je přeci otázka sila politické povahy. Já si myslím, že bychom neměli souhlasit s tím, aby se nám předkládaly tyto pokyny. Já si myslím, že komise by se měla omezit pouze na legislativní návrh, především když se jedná o tyto nástroje o prohájení obchodních zájmů. Za zelené, Janek Žado, prosím. Děkuji. Ano, ono je obtížné tady skutečně pochopit strategii komise. Protože oni už vlastně způsobili celou řadu potíží těmito pokyny. A my najednou zjistíme, že to nařízení, ten návrh nařízení se spozdil, protože tady jsou ta ty pokyny a je to taková trošku bláznivá situace. A já si myslím, že by bylo dobré, kdyby nám komise byla schopná jasně vysvětlit, jaké to načasování bude a proč vlastně se zdržuje ten návrh nařízení kvůli pokynům. Já mám ještě dvě další připomínky. Chceme snížit ten čas na šetření. 9 měsíců. No, pokud je cílem, abychom neměli čas na zkoumání eh, jednotlivých případů, no tak možná dobře, ale 9 měsíců, to bude stát celou řadu pracovních míst. Možná by eh, skutečně to bylo pro komise dobré, aby měla tolik času, ale nevím, jestli skutečně je dobré mít tam takto dlouhou časovou lhutu. Eh, je to skutečně problematické. Další věc, k tomu pravidlu nižšího cla. Tady vlastně souhlasím s Mariel, protože eh, nacházíme se v situaci, kdy Evropská unie má vlastně je, je vlastně jedinou mocností, která má toto pravidlo. Že tedy eh, máme pravidlo, které určuje, stanoví cel, clo, celní tarif, které, který je nižší než ten dumping samotný. Já to nevím, proč vlastně něco takového existuje. Jestli bychom neměli spíše mít nějaké, nějaký nástroj, pomocí kterého bychom mohli zajistit, aby se naše pravidla e, respektovala na globální úrovni. Proč konkrétně v tomto sektoru chceme měnit pravidla a proč tedy tady e, se neinspirujeme z ostatních odvětví? Pokud jde o malé a střední podniky, tak se mně zdá, že tady skutečně jsou vyloučeny. Oni eh, obecně nebývají eh, schopny využít ta antidumpingová opatření, která máme k dispozici, protože je komplikované a drahé. Eh, v budoucnu se pravděpodobně eh, objeví nová odvětví a ta budou založená právě na činnosti malých a středních podniků, které rozvíjejí tato nová odvětví. A pokud se tyto podniky nebudou schopné chránit, právě protože jsou inovativní a protože zastupují eh, komerční zájem pro další mocnosti, tak to prostě nebude fungovat. Takže musíme najít nějaký způsob, jak zajistit, a že malé a střední podniky budou mít uh, přístup k takovéto ochraně proti dumpingu. A v neposlední řadě k časovému plánu. E, pokud jsem to správně pochopil, mezi zprávou a pozměňovacími e, návrhy máme časy asi tak tři hodiny. Já vím, že samozřejmě je na to potřeba dost času na vypracování toho návrhu, ale přece jenom bychom asi raději měli nějakou další lhůtu. Děkuji. A teď za EKR pan Robert Sturdy. Děkuji vám, pane předsedo. Kristofere, Rozhodně se, jste se snažil u poslední zprávy eh, a teď jsem velice rád, že vás mohu podpořit i u této. Pokud jde Janiku o eh, tu lhůtu, tak by bylo dobré, kdyby ještě před projednáním této zprávy bylo otevřeno elektronické podávání pozměňovacích návrhů. Potom by to neměl být problém. Takže já skutečně na Eh, souhlasím s panem zpravodajem, eh, abychom tedy upravili časový rámec, aby to bylo trošičku rychlejší, abychom to zvládli ještě během tohoto funkčního období, protože je to skutečně v zájmu podniků, v zájmu tohoto parlamentu a stále nám to dá dostatečný prostor pro diskuze i s příslušnými aktéry, zúčastněnými stranami. Já mám dvě doporučení. Za prvé bych navrhla, abychom tam dali ustanovení, protože už jsme se uh, shodli u zprávy ALDE ustanovení, které uloží povinnost komisi, aby neveřejně informovala výbor INTE o tom, jak, INTA, jak to pokračuje. A aby také eh, musela zdůvodnit konkrétně metodiku a opatření, která eh, přijímá. A druhé doporučení, o tom vlastně hovořil Christopher, je tedy proplácení, kolektivní proplácení cel to znamená, že když opatření nebudou po vypršení platnosti prodloužena, tak aby bylo eh, proplaceno eh, dovozcům nejenom eh, ta částka cel, která jim byla, která zaplatili. A já si myslím, že to vlastně ve Výsledku může fungovat velice jednoduše, protože pokud prostě eh, jim byla uložena nějaká částka, kterou musí zaplatit na clech, tak potom je logické, aby jim byl tento úrok navrácen. Já chci poděkovat eh, za vynikající zprávu Christoferovi. Děkuji. Toto je, Roberte, první výměna názorů, připomíná pan předseda. Dále má prostor Helmut Scholz za GUE. I will be very short. No, já budu velice stručný, děkuji vám, pane předsedo. Upřímně řečeno, já nejsem úplně přesvědčen, že bych tomu takto měli přistoupit k tomuto návrhu. My už jsme o tom stručně mluvili včera mezi stínovými zpravodaji. A sice, že, te, že tady ten časový rozvrh je velice Ehm, problematický, protože nejsme přesvědčeni o celkovém cíli, o struktuře ani o přístupu. A proto se chci zeptat, co se nám vlastně snaží komise sdělit tím, čemu říká vyvážený a pragmatický přístup. Co to je vyvážené vlastně? Někteří kolegové už se na to odkazovali ve svých otázkách, takže možná byste nám to mohli podrobněji vysvětlit, co tím vlastně myslíte. A dále Samozřejmě musíme přehodnotit to celé. Včera jsme o tom už hovořili v rámci toho zkráceného rozvrhu. Ono to bude velká výzva, to, abychom toto zvládli jako výbor v těch měsících, které nám ještě zbývají. A tady si mohu jenom popřát Christoferovi mnoho štěstí, aby tady byl schopen dodržet ten časový rozvrh a za naši skupinu mu mohu poskytnout konečnou tedy uh, odpověď, pokud jde o e, to, co chceme, až nám komise lépe vysvětlí obsah. Děkuji. Děkuji. Dále tady žádá o slovo, žádají o slovo tři další řečníci. Každý má minutu a půl. A první bude Christiana Muscardini. Grazie, presidente, grazie. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji Christoferovi. Eh, Christofera čeká opravdu velmi náročná práce a já předpokládám, že všichni stínoví zpravodajové se vynasnaží mu pomoci. Je zřejmé, v celém tomto zmatku, o kterém hovořili ostatní, a to, jestli se drasticky změnil obchod, eh, tak ten přístup eh, komise k těmto změnám není také příliš jasný. Především pokud jde o ty dvoustranné dohody, kterých je stále více, a také proto, že mnoho těchto zemí, se kterými jsme podepsali dohody, tak mají úplně jiná pravidla než my. Já bych se chtěla zeptat eh, komise, aby nám na to dala odpověď. A to bylo by možné, abychom my měli pravidla o snížení cel a Přitom na druhé straně jsou země, se kterými jsme podepsali dohody a oni tato pravidla nemají o tomto snížení. Takže jestliže naše pravidla jsou tolik odlišná, od těch zemí, se kterými pracujeme, tak zali by nebylo vhodné ukončit eh, s těmito nesoulady. Protože, jak řekl Christopher, i čárky jsou tady důležité a nebylo by dobré eh, začít s novým základem pro budoucnost. Další má slovo pan Rinaldi za Alda. Děkuji pane předsedou, děkuji Christopherovi za to, že se pustil do této zprávy. A souhlasím s předřečníky, toto je pravděpodobně jeden z posledních předpisů, doufejme tedy, které budeme schopni zvládnout v tomto parlamentu během tohoto funkčního období. A také to bude utvářet jeden velice relevantní prvek budoucích obchodních vztahů. Ve chvíli, kdy probíhá krize a kdy naše, podnikatel, naše podnikatelé vlastně mají pocit, že jsme je opustili, že vlastně nemají k dispozici eh, obranu v, na globálním poli. Takže my musíme vyslat politický signál, který bude silný a který by měl přijít také včas před dalšími evropskými volbami. Takže prosím, nezaměřme se na to jenom čistě z technického hlediska, protože je to politická diskuze a uh, Eh, máme tady voliče i mezi tady výrobci, dovozci, vývozci. A to jsou ti, kteří vytvářejí podnikatelské prostředí v Evropě. Také bych rád věděl, proč musíme přistupovat odlišně k těmto uh, záležitostem, odlišně tady od ostatních zemí. Myslím si, že by bylo lepší, užitečnější mít tady podobnější přístup. Dále se připojuji k ostatním řečníkům u dalších připomínek. Například chci zdůraznit, že pro malé a střední podniky skutečně musíme nalézt způsob, jak jim poskytnout přístup k těmto nástrojům, protože to je velice důležitá součást naší, našeho průmyslového obchodního systému. Nevím, proč tady musí být 9 měsíců na místo 6 měsíců a proč bychom tam měli tu shipping clause, tu eh, přepravní doložku. Jako ostatní. Děkuji. Eh, pan předseda Nikolo, komise zadala srovnávací studii různých režimů a závěr je takový, že většina z našich konkurentů nemá režimy w, eh, VTO plus jako my. Dále má slovo Nora Bera za EPP. Euh, Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Dnes eh, pracujeme na textu, jehož cílem je hájit obchodní zájmy. To je v pořádku. Ale musí tato modernizace eh, jít ruku v ruce s modernizací užití. Dnes Evropská unie má technický přístup k věci na základě nástrojů, které jsou tvořeny našimi pravidly a tato pravidla eh, jsou ale v rozporu s těmi protekcionistickými pravidly našich hospodářských eh, partnerů kromě těch eh, antidumpingových eh, opatření, která jsou platná v současné době a která jsou nižší, tak eh, většina těch šetření komise spadají do té oblasti kde nedochází k monitoringu. Dobře, hájit obchodní zájmy. Co to znamená? Že musíme chránit evropský průmysl od nekalé konkurence. To je důležité, protože eh, průmysl má celoevropské problémy. Nebudu zacházet do podrobností, ale chtěla bych vyjádřit několik výhrad. Za prvé, ta prozatímní opatření nemůže se umožnit eh, dovozcům větší přístup k těmto produktům předtím, než eh, si uloží tato práva, protože komise o tom uvažovala, protože mm, v duchu transparentnosti a předvídatelnosti nemůžeme eh, snižovat účinnost našich nástrojů. Legislativní postup předřečníci hovořili o tomto postupu a já budu hovořit o pokynech. Ano, my chápeme tu vůli a cíl transparentnosti prostřednictvím metodiky, abychom stanovili eh, to množství těch práv, ale proč bychom nemohli zaintegrovat mm, do textu či dát do, to dát do přílohy tak aby se mohli lépe zúčastnit poslanci a tak, abychom mohli mít tu eh, demokracii účinnou. Müller. Pan Miller za komisi. Samozřejmě, že zde zaznělo mnoho kritiky v souvislosti s iniciativou komise. Samozřejmě, že máte také určenou svou řečnickou dobu. Já jsem se samozřejmě, pane předsedo, vědom toho časového omezení. Eh, padlo zde velmi mnoho zajímavých a dobrých otázek a já se pokusím být co nejstručnější a pokusím se odpovědět na všechny otázky, které zde zazněly. Co se týče návrhu komise, tak jaký má cíl? Samozřejmě zvýšit eh, účinnost, efektivnost a transparentnost celého toho nástroje. Samozřejmě, že chce také pomoci eh, malým a středním podnikům. Vychází to samozřejmě z logiky tohoto návrhu, to znamená, co je to vyváženost, co vlastně vůbec znamená vyváženost v souvislosti s tímto nástrojem. Eh, samozřejmě, že vyváženost pro nás bylo zcela, byla zcela zásadní, byl to ten zásadní princip, kterého jsme se drželi. Je to také jeden z těch vedoucích principů, který je základem tohoto, tímto nástrojem. Tyto nástroje se samozřejmě snaží chránit evropskou, evropský průmysl a evropský obchod proti neférovým dovozům. Samozřejmě, že s tím souvisí opatření, která jsou přijímána. Samozřejmě, že to má všechno eh, dopad dopad na evropské hospodářství, protože to má opravdu přímý dopad na naše podnikatele. To znamená, že v rámci vyváženosti chceme chránit evropské podniky proti neférovým dovozům, ale samozřejmě chceme také zamezit tomu, aby tady příliš nerostla administrativní a správní zátěž. My se Tady jsme se snažili tedy tuto vyváženost zapracovat do toho našeho návrhu. Podívali jsme se na praktické problémy a na lidi, kteří by byli opravdu přímo ovlivněni nebo postiženi eh, těmito, tímto návrhem. Snažili jsme se najít samozřejmě vždycky co nejpraktičtější a nejpragmatičnější, nejpragmatičtější eh, řešení. To znamená, že nám nešlo o to v podstatě, aby to všechno bylo daleko liberálnější, ale to, abychom našli odpovědi na ty problémy, kterým čelíme čelíme. A to samozřejmě uvidíte, když se podíváte na ten návrh. Velká, velká část tohoto návrhu je v zájmu všech, to znamená v zájmu eh, průmyslu, ale v zájmu také těch, kteří trpí těmi negativními dopady. Samozřejmě, že je zde mnoho nápadů, nových myšlenek a návrhů, které se týkají právě eh, prospěchu eh, průmyslu, ale také té druhé eh, strany. Dále, několik bodů rychle stručně vyjmenuji. Je to v pořádku? Kolik? Velmi, velmi stručně. Ano, samozřejmě budu velmi stručný, pane předsedo. V rámci těch pokynů my jsme samozřejmě obdrželi váš dopis a také vypracováváme odpověď na váš dopis. Doufáme, že ta odpověď bude hotová co nejrychlejší, ale z praktického hlediska chceme také zdůraznit, že e, odsouhlasení e, těchto pokynů bude samozřejmě trvat nějakou dobu, protože to musí být odsouhlaseno velkým množstvím členským, členských států. Dále e, se tady hovořilo o těch eh, surovinách, o těch pracovně právních eh, podmínkách. My jsme se rozhodli hovořit o surovinách, protože tady víme, že u vás najdeme podporu, víme, že i váš výbor se hodně zabýval právě eh, tě, mm, s tím zdeformovaným trhem se surovinami a myslíme si, že to je něco, čemu jsem opravdu musíme věnovat a myslíme si, že tedy bychom měli najít nějaké řešení. Dále samozřejmě chceme být daleko efektivnější ve prospěch eh, průmyslu, protože eh, my se díváme samozřejmě do budoucnosti, to znamená, že se snažíme také snížit eh, tu lhutu z 9 na 7, co se týče těch přechodných opatření. Tady zazněla určitá obava právě s tou 9-měsíční lhutou, to znamená, že na to reaguju tímto způsobem. Možná ještě eh, něco, co se týče té, toho dvoutýdenního eh, oznámení nebo té dvoutýdenní lhůty pro oznámení a proč jsme se rozhodli eh, tady zapracovat dva týdny. To je přesně to období, které pro nás bylo v podstatě velmi důležité v rámci také donucovacích opatření. My jsme uh, se vlastně nad tím zamysleli a říkali jsme si, že by to vlastně mohlo být využito i u jiných stran a že je to něco, co by mohlo opravdu zvýšit transparentnost. My jsme si uvědomili, že vlastně v tuto chvíli je třeba se opravdu zamyslet nad všemi provedenými kroky a proto jsme se rozhodli tady hovořit o té dvoutýdenní lhůtě. A jako poslední bod jsem chtěl zmínit tu eh, transparentnost a balíček eh, Omnibus. Vlastně eh, srovnávali jste to s tím americkým systémem. V USA existuje systém, který vlastně právník, obchodním právníkům umožňuje přístup k určitým citlivým informacím, které se týkají právě vývozu a, důvo, a dovozu. To teď nemá co dočiní s těmi jaksi pravidly jako takovými. Jde v podstatě spíše o aplikování pravidel. My si myslíme, že tento americký systém v podstatě není vhodný pro eh, naše evropské právo, i když jsme začali samozřejmě tu eh, hodnotící fázi a to by asi bylo všechno z mé strany. Děkuji. Děkuji. Samozřejmě my organizujeme také další slyšení uh, na listopad, kterého se zúčastní také externí odborníci. Pan Christopher Filner v tuto chvíli může uzavřít debatu. Opravdu to vypadá jako velká dělící čára mezi severem a jihem, po té, co jsem si vyslechl ty první připomínky. Myslím si, že pan Sernes řekl něco zajímavého. No, protože říkal, že ty nejlepší nástroje jsou ty nástroje, které vlastně nikdy nepoužijete. To jsou vlastně ty nástroje, které, nám, který, které fungují v podstatě jako prevence. Já se teďka nechci věnovat tomu časovému harmonogramu, protože jsme, se, protože jsme o něm hovořili včera, ale jak jsem říkal i včera, samozřejmě, že jsme připraveni, jsme otevření debatě, můžeme se samozřejmě ještě přizpůsobit. A co se týče tří hodin, tak samozřejmě, že to nebudou tři hodiny. Uvidíme, uvidíme. Já to samozřejmě zveřejním ve chvíli, kdy to půjde do tisku, ale samozřejmě uvědomte si, že vy nebudete psát pozměňovací návrhy k mé zprávě, ale k, k tomu návrhu komise. Uh, ale my samozřejmě budeme ještě pořádat různá slyšení, různé semináře. Samozřejmě zazněly tady i některé otázky, které si vyžadují ještě trošičku obšírnější odpověď ze strany komise, hlavně v souvislosti s těmi surovinami. Nejlepší by bylo asi, kdybychom všechny tyto otázky schromáždili. Možná já bych je mohl vlastně schromáždit u sebe a poté bychom to mohli v podstatě odeslat komisi. Například, kolik těch rozhodnutí bude přijato na konci toho období místo tedy začátku to, té devítiměsíční lhůty. Já si myslím, že tady potřebujeme opravdu daleko více znalostí a faktů pro to, abychom tuto legislativu vypracovali opravdu co nejlépe. A myslím si, že na to potřebujeme ještě nějaký čas. Děkuji, děkuji, eh, Kristofere. Eh, Myslím si, že tady ta první výměna na návrhů proběhla velmi dobře. A teďka se dostáváme už k bodu 11. Tady máme externí řečníky a jde o iniciativu CARS 2020. Jde tady o druhou výměnu názorů se zúčastněnými stranami, jde o projednání návrhu stanoviska, jde o stanovisko výboru INTA pro výbor ITRE, což je v podstatě ten zodpovědný výbor. A my jsme na tuto rozpravu při, pozvali v souvislosti tedy s tímto stanoviskem tři, tři zúčastněné strany, které v podstatě nějakým způsobem eh, souvisí s, tím, s touto oblastí. Paní Maria Barien z SND která dostane jako první slovo pro to, aby nás uvedla do diskuse. Takže Malí, prosím, máte slovo. Thank you very much, Chairman. Děkuji. Budu velmi stručná protože bych si ráda vyslechla všechny naše hosty. Já jsem vycházela z té ze strategické důležitosti automobilového průmyslu v Evropské unii. Je to velmi důležité pro ekonomiku, pro zaměstnanost a také pro její příspěvek k obchodu. Protože jde samozřejmě o odvětví, které je velmi důležité pro technologickou inovaci a vysoký, vysoký stupeň inovace je pro nás velmi důležitý v souvislosti s konkurenceschopností a udržení konkurenceschopnosti. Samozřejmě eh, já jsem se zabývala například eh, sítěmi veřejné dopravy, protože mobilita je velmi důležitá právě pro takzvaná smart města, chytrá, inteligentní města. A tady si myslím, že automobilový průmysl může hrát opravdu velmi důležitou eh, roli. A tady je třeba také zohlednit důležitou roli veřejných zakázek v této oblasti, protože tady hovoříme jaksi za nás jako výbor. Eh, já jsem se také setkala se, se skupinou na vysoké úrovni pro CARS 2020 a ví, známe již výsledky studií. Proto je třeba opravdu zajistit, aby byla, bylo, byla zohledňována důležitost podpory automobilového průmyslu, který samozřejmě jaksi nepůjde na úkor spravedlnosti a jiných základních práv. Já jsem také zdůraznila důležitost multilaterálních a bilaterálních dohod, které by se zabývaly právě těmi eh, cenními a necenními administrativními mm, překážkami. Eh, také hovořím v podstatě o podpoře tohoto sektoru. Určitě již nějaké zkušenosti máme e, u určitých dohod, které již byly podepsány, to znamená víme, jaké mají dopady, víme, jak fungují a dále se ptáme Evropské komise, jakým způsobem tedy monitory, monitoruje ty e, podepsané dohody a jejich aplikaci a nerespektování těchto e, dohod. Také jsem se zabývala otázkou eh, dohod o volném obchodu a jaké mají dopady na náš automobilový průmysl. To znamená, že to jsou takové ty hlavní linie mé zprávy a mě samozřejmě v tuto chvíli velmi zajímá, jaké stanovisko a jaké názory zastávají stínoví zpravodajové z jiných skupin. A také mě samozřejmě zajímá, jaké stanovisko k tomu zaujmou naši hosté. Děkuji mnohokrát. Návrh je samozřejmě ve vašich složkách. A nejdůležitějším cílem dnešní výměny názoru je právě to, že si chceme poslechnout názory zúčastněných stran a proto tady přizvu pana Carlosa Romanyho, který eh, je zaměstnancem Volkswagen Group ze Španělska. Volkswagen je přitom samozřejmě největším výrobcem automobilů v Evropě, proto jsou tady zastoupení a Každému řečníkovi dám 6 minut, protože máme pouze omezený čas na tlumočení. Pan Karlo Romany, eh, Vítom, vítám vás tady. Vítejte. Muchísimas gracias, señor. Eh, děkuji vám, pane předsedo, za toto pozvání. Jsem velmi potěšen, že se mohu zúčastnit tohoto setkání a také bych chtěl poděkovat paní poslankyni Marie Bady za toto pozvání.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 bych chtěl říci, že to téma, kterým se dnes eh, zabýváte v tomto výboru, tak je to opravdu klíčové pro zájmy našeho odvětví a v tomto sektoru, ehm, na tomto sektoru závisí eh, velká část populace. Úvodem bych chtěl eh, pohovořit o naší společnosti. Já jsem ze Seatu, my spadáme pod Volkswagen a Seat je jedna ze 12 značek Volkswagenu a jsme součástí Volkswagenu od roku 86. Máme více než 60 let historie a během eh, těchto let eh, můžeme říci, že SEAT měl odpovědnost a privilegium eh, za to, že začali Španělé jezdit v autech od minulého století. Co se týče čísel, tak máme 14 tisíc zaměstnanců v naší skupině. Eh, letos jsme prodali 321 tisíc aut a v Martorelu u Barcelony jsme vyrobili 377 343 vozů. Na druhé straně eh, naše výnosy, eh, naše tržby 6 milionů 87 eur a DPH, v HDP bylo 0,6 a investovali jsme do výzkumu a vývoje v roce 2012 celkem 652 milionů eur. Eh, co se týče profilu naší společnosti, tak eh, máme takové dvě zvláštnosti, že jsme jedinou automobilovou značkou eh, ve Španělsku, i když tvoříme Volkswagen, jsme součástí a také jsme jedinou španělskou firmou, která mm, pracuje ve vývoji a v designu prodej a, prodeji a uvádění na trh v našem sektoru. My jsme tedy jedinou španělskou značkou, jsme lídrem, pokud je o výzkum a vývoj a jsme také příkladným zaměstnavatelem eh, ve Španělsku a přes tu složitou situaci ve Španělsku, eh, tak v roce 2012 eh, jsme dokonce zvýšili díky výrobě Audi Q3 naše zaměstnance a potom 60% dodavatelů jsou španělské firmy a potom my vyvážíme 83% našeho veškerého objemu a jsme v 77 zemích zastoupeni. Eh, Potom, jak jsem řekl, tak procento našeho vývozu činí 83%. A já bych chtěl pohovořit eh, především o prodeji mimo EU. My jsme na 18% a ten nárůst, který jsme zaznamenali, je 50% v porovnání s tím minulým rokem. V minulém roce tržby bylo 12% mimo Evropu, ale samozřejmě musíme na sobě zapracovat, protože Evropa stagnuje a musíme najít jiné trhy. A proto uh, musíme disponovat disponovat nástroji, jako je dohoda o volném obchodu, to je zcela pro nás zásadní. Eh, potom, eh, když se zaměřím spíše na ten španělský automobilový průmysl, tak musím říct, že jsme zcela zásadním pilířem pro španělský průmysl, protože je to 10 HDP a 8 eh, a investujeme více než miliard ročně. 18% dovoz a také je to 12 celkových španělských investic. Jsme navíc prvním výrobcem obchodních vozů a druhý, eh, pokud je o celková čísla. A přestože ta eh, situace je ve Španělsku velmi obtížná, tak u nás eh, musím říci, že ty zprávy jsou dobré, protože v roce 2009, když se rozhodlo vyrábět Audi Q3 v Martorelu, tak potom i Ford se rozhodlo vyrábět více. Ve Španělsku začalo se ve Valenci více vyrábět Renault, Nissan v Barceloně Barceloně se také rozhodl vyrábět nový model a než jsem sem přijel, tak jsem si přečetl v tisku, že Opel se rozhodl eh, eh, vyrábět další model ve Španělsku v Saragoze. A my tedy eh, chceme se vrátit na 3 miliony kusů, což v předchozích letech bylo výsledkem, takže v minulém roce to bylo 2 miliony a s eh, porovnání s rokem 2012, tak eh, tam byla ehm, rozdíl 20%, tedy pokles. Takže my chceme dohnat eh, ty naše výsledky. My jsme tedy čistým vývozcem, takže vyváží se 87,4%, tedy vyvážíme tedy ten automobilý průmysl a mm, co se týče exportu, tak ten automobilový průmysl španělský se ubírá stejným směrem jako SEAT. Eh, přes 19,8 eh, to je mimo EU a ten růst je 11 bodů od roku 2009 až roku 2012. To je tedy to tež, co jsem řekl eh, v případě SEATu. Takže opravdu ta situace v Evropě znamená, že musíme najít nové trhy. A proto je samozřejmě zcela zásadní, abychom disponovali vhodnými nástroji, které nám umožní být tedy přítomni na těch trzích, které jsou mimo Evropu. Co na to potřebujeme? Eh, samozřejmě, že jsme pro dohody o volném obchodu, aby tyto dohody byly vyvážené, také potřebujeme reciproční dohody, to jsou ta, ty rovné podmínky, level playing field a potom, co se týče těch eh, evropských trhů, tak eh, potřebujeme se dostat na jiné trhy a co je velmi důležité, to, že ten globální růst, se kterým se počítá pro tento průmysl, to bude 51%. S tímto růstem se počítá do roku 2018 díky tomu, čemu říkáme ty nově se rozvíjející trhy. Já už si myslím, že už se rozvinuly tyto trhy mnohé z nich. A potom tady máme další údaj, který vy určitě znáte, a to je znepokojící, ale v té první desítce těch eh, světových výrobců je pouze jeden evropský výrobec a eh, Německo na čtvrtém místě, Španělsko je 12, na dvanáctém místě a Itálie a Francie za námi. Eh, takže Eh, pokusím se to rychle ukončit. Takže jak na to nahlížíme u nás ve Španělsku? Co se týče Jižní Koreji, eh, takže jaké jsou ty hlavní eh, překážky? My nyní eh, litujeme v průmyslu, jak byly uzavřeny tyto dohody. Co se týče ehm, tedy ty dohody o volném obchodu, pardon. Eh, takže Japonsko, tam se musíme poučit z chyb, takže ve Spojených státech se začíná jednat v tomto týdnu o těch dohodách o volném obchodu, ale ten náš pocit je tedy, že to bude pozitivnější. Myslím si, že tedy klíčová otázka je v krátkodobém horizontu Japonsko. A zároveň bych chtěl zdůraznit, pokud jde o Jižní eh, Koreu, tak můj kolega potom o tom více pohovoří, protože na to nemáme dostatek času, ale mm, tu hlavní myšlenku. Takže dohoda o volném obchodu, eh, ta dohoda se činí proto, aby mm, stejně tak, jako vidíme, že se vyrábějí vozy, že korejští vozy vyrábějí, eh, korejské vozy se vyrábějí v Evropě, tak my bychom chtěli, aby naše značky se vyráběly v těchto zemích. A Nejedná se o Jižní Koreu, že by tam byl nedostatek konkurenceschopnosti, je tam nedostatek reciprocity a to se musí napravit. A samozřejmě eh, ty chyby, které jsme eh, udělali v Jižní Koreji, tak měli bychom se z těchto chyb my Evropané poučit a měli bychom to tedy zohlednit, aby se nestalo to též v Japonsku. Takže já jsem vypotřeboval těch 8 minut a děkuji vám za váš čas. Um, uh, uh, our, our next. Dalším řečníkem bude pan Wolf Jaklin, který zodpovídá za eh, evropskou, eh, za oblast výroby automobilů v evropských odborech zaměstnanců v kovoprůmyslu. Takže 6 minut pro vás. Děkuji, budu hovořit francouzsky. Děkuji vám mnohokrát za vaše pozvání, abych tady promluvil. Pour présenter l'organisation, euh, on n'est plus la fédération. Pokud si chcete vyslechnout eh, náš názor, my už nejsme federací, spojili jsme se s našimi kolegy z chemického průmyslu a také z textilního průmyslu, tak abychom opravdu pokryli opravdu celý ten hodnotový řetězec. Eh, to znamená, že v tuto chvíli jde opravdu o všechny z eh, průmysl z odvětví metalurgie nebo eh, zpracování kovů, textilu a tak dále. Když komise zveřejnila své sdělení v listopadu minulého roku, tak my jsme se k tomu postavili velmi kladně, hlavně k tomu čtvrtému pilíři, který se týká těch sociálních aspektů. To znamená, že jsme také samozřejmě eh, vedli konzultace s eh, našimi odborníky a zjistili jsme, že jde opravdu o velkou novinku. Eh, to nebyl případ CARS 21, která, která vlastně skončila na konci roku 2007. Ale čeho si tady všímáme v tuto chvíli? Ty sociální aspekty v tomto odvětví byly v podstatě tak jaksi izolovány v tom čtvrtém pilíři aniž by nějakým způsobem zasahovali do těch ostatních pilířů nebo se odráželi v těch ostatních eh, pilířích. To znamená, že my jsme si vyžádali, aby tady došlo k takovému jaksi většímu, řekněme, mainstreamingu těchto sociálních aspektů v těch ostatních pilířích. Tak, aby ty sociální aspekty opravdu byly zohledňovány ve všech politikách, které připravuje Evropská komise. Eh, komis, výbor EMPL v podstatě předložil pozměňovací návrh v souvislosti s touto zprávou a já bych byl velmi rád, kdyby se tento pozměňovací návrh podpořili. Takže takto vypadala ta situace v roce 2012. Od té doby se ale událo velmi mnoho věcí. Eh, v oblasti automobilového odvětví dochází ke zhoršení, ke konstantnímu zhoršení. Co se týče prodejů, tak tady eh, prodejové objemy se snižují a proto v tuto chvíli je třeba hovořit o restrukturalizaci celého tohoto eh, sektoru. A z našeho úhlu pohledu je to samozřejmě velmi složité, protože to povede nebo to znamená, že tento sektor nebo toto odvětví si musí zvyknout na tu představu v podstatě, že se ta situace znovu obnoví a zlepší okamžitě, ale není tomu tak, protože ty současné složitosti a problémy, mají co dočiní samozřejmě s, těmi, s tou politikou úspor a než se to všechno opět zase nastartuje, eh, tak to bude nějakou chvíli trvat. Kupní síla našich občanů eh, není dostatečně vysoká. Toto všechno se prostě někdy odehraje a ve chvíli, kdy ta kupní síla opět eh, naroste a zvýší se poptávka, tak eh, tento průmysl nebude schopen na tuto poptávku nějakým způsobem eh, reagovat. Kromě toho, co se týče elektrické mobility tak tady samozřejmě vidíme určité perspektivy do budoucnosti. Myslíme si, že může být úspěšná. V budoucnosti jsem si jistý, že elektromobily se na našich silnicích brzy budou vyskutovat daleko častěji, ale je třeba si uvědomit, odkud tyto elektromobily budou přicházet. Budou se vyvíjet a vyrábět tady na území Evropské unie? E, odpověď na tuto otázku ještě stále nemáme a opatření, která se v tuto chvíli definují pro celý, pro celý evropský sektor, v podstatě v tuto chvíli ještě nemáme, nemáme odpověď. Nevíme, zda se tyto elektromobily budou vyrábět tady či ne. Ty vozy, které v tuto chvíli se nachází na našich silnicích, ty elektromobily pocházejí většinou z Japonska a investiční eh, opatření do výzkumu a vývoje a do kapacit eh, našich výrobců jsou opatření, která je třeba ještě posílit a okamžitě aplikovat, protože pokud ne, tak tady v této soutěži v každém případě prohrajeme. To znamená, že si ten větší kus koláče od nás odnese někdo jiný. A my o tu eh, elektromobilitu samozřejmě nepřijdeme, bude, budou na, ty, ty vozy budou na našich silnicích, ale budou se vyrábět u nás. To znamená, že je třeba opravdu přijmout co nejdříve tato opatření. Je třeba hovořit také o státních dotacích, které by měly být doprovázeny také dalšími příležitostmi. Kromě toho máme určité zkušenosti a nechceme, aby v podstatě docházelo v podstatě k těm chybám, který, které jsme dělali předtím. Co se týče té komerční a obchodní oblasti eh, u automobilového průmyslu tady v podstatě je celá ta situace taková trošičku dvojsečná, protože tady máme jaksi ty výrobce z, té, z toho prémiového sektoru, poté tady máme tu, tu, ten střední sektor či segment a samozřejmě, že ta situace na různých trzích je také velmi odlišná. To znamená, že ty zájmy jsou opravdu velmi odlišné. A když hovořím o těch rozdílech, tak nehovořím o rozdílech mezi státy, nýbrž o rozdílech mezi různými automobilovými eh, výrobci. Kromě toho si také uvědomujeme, že existuje velký konflikt v evropské politice v souvislosti s, v souvislosti s touto bilaterální dohodou. Uh, podniky, které, jak si patří do té skupiny mezinárodních organizací, z této harmonizace tarifů mezinárodních pouze vytěží. A ale samozřejmě ten dopad na ty místní eh, občany a místní průmysl bude jiný. A proto si myslím, že vůbec nezohledněme tyto zásadní rozdíly. Naším posledním řečníkem je pan Erik Bergelin, který zastupuje výrobce Asociace evropských výrobců automobilů a máte slovo 6 minut. Aha, tamhle jste. Děkuji vám, pane předsedo, dobré odpoledne. Pět a půl minuty, to skutečně je velice málo. Já se tedy zaměřím jenom na několik prvků. Nejdříve několik prohlášení. Za A, já si myslím, že naše členy můžete považovat za globální hráče, a pro, protože máme tedy produkci po celém světě. A to nám samozřejmě dává určitý náhled na to, co chceme dělat v Evropě. My žádáme komisi, členské státy a Evropský parlament o to, aby eh, existovala konvergence, zbíhavost mezi obchodní politikou EU a posílením základny pro výrobce. To znamená tedy průmyslová politika průmyslové politiky. V dnešní době tomu tak až tak úplně není. Doufám, že, že se to do budoucna zlepší. Je důležité, aby oba komisaři spolu hovořili a aby se na tom shodli. Ještě později v letošním roce Evropská komise provede studii dopadů eh, těchto eh, dohod o volném obchodu eh, a hospodářské spolupráci, které, o kterých v tuto chvíli vyjednáváme. Před týdnem jsem podobnou prezentaci k, ke CARS 2020 přednášel před zástupci zúčastněných stran, tam patřili i člensk, zástupci členských států Evropské komise. A pokud je o seznam zemí, se kterými budeme vyjednávat v budoucnu o doho- takových dohodách, tak tam jsem eh, trval na tom, abychom se nejdříve podívali na to, jak to vypadá u té země, se kterou už smlouvu máme. A to je Jižní Korea. Teď slavíme dvouleté výročí s Jižní Koreou a já to chápu tak, že většina sektorů a většina zúčastněných stran je s tou eh, dohodou velice spokojená. U nás to tak až tak úplně není protože minimálně musíme navázat s Jižní Koreou dialog, aby chápali, jak se na to díváme. V dnešní době máme pocit, že duch této dohody prostě skutečně není Korejci aplikován tak, jak by měl. Já nebudu zacházet do podrobností, protože na to nemám čas, ale e, předestřu tady několik témat a samozřejmě velice rád vám poskytnu mnohem více podrobností než to, co tady mám napsáno, protože to jsou jenom takové příklady toho, s čím se potýkáme. A sice ty stávající necelní překážky a ty, které teprve vznikají. A opět proletnu to velice rychle a podíváme se na to, jaké máme obavy. Naše obavy pramení z toho, že vlastně máme tu přílohu o automobilovém průmyslu, která vlastně měla pomoci našemu odvětví proniknout na trh v Jižní Koreji a také ustavit dlouhodobý vztah s korejskou stranou podstatě, aby tady Jižní Korea eh, uplatňovala eh, veškeré mezinárodní dohody, eh, ke kterým se přidružila. Myslím si, že tam v tuto chvíli je velká spousta mezer, protože dneska nám oni říkají, promiňte, ale ono pro nás to bude z právního hlediska velmi obtížné, protože Jižní Korejci si to vykládají jinak, ale to není přijatelné. Takový je život, bohužel, a s tím se teď tady musíme potýkat. Pokud tedy Jižní Korea to neakceptuje, a nebo pokud Evropská komise nebude schopná donutit korejskou stranu, jeho, jeho korejskou stranu, aby to respektovala. V září, 25. září, budeme mít další jednání s komisí, tam my ji předáme eh, seznam eh, netarifních překážek, eh, kterým bychom se měli v budoucnu vyhnout, kterým bychom se měli zbavit a uvidíme, jak to půjde dále. Samozřejmě vám můžeme ten seznam poskytnout také Pohovořme nyní o těch nových dohodách, o kterých se vyjednává. Japonsko, velmi stručně. V tuto chvíli už máme za sebou dvě kola vyjednávání. Zástupci průmyslu předali také seznam priorit Evropské komisi. My si myslíme, že tento eh, seznam priorit je skutečně dosažitelný, není to nic přehraného a po jednom roce tedy komise přehodnotí situaci, přehodnotí, jestli Japonsko skutečně splnilo své závazky nebo ne. V tuto chvíli se tady nacházíme v fázi, kdy neustále komunikujeme s komisí, dáváme informace kdykoliv nás o to požádá a čekáme na výsledky ze strany komise. Teď nebudu procházet ten seznam podrobně. Myslím si, že pro vás bude zajímavé také, když pohovořím o Spojených státech. Naši kolegové z komise, těch je vlastně celá řada, teď vyjednávají ve Washingtonu v rámci prvního kola těch jednání. A to první kolo by minimálně, doufám, mělo umožnit zúčastněným stranám, aby pochopili, kam vlastně směřujeme. Ehm, pochopili, pochopili jsme to tak, že druhé kolo vyjednávání v říjnu bude mnohem důležitější, minimálně pro nás vše odvětví. A v tuto chvíli tady vlastně se zhodnocuje to, co se od nás očekává, co jsme zatím tady učinili. Velice stručně řeknu, že eh, hodnotící zpráva komise říká, že toto je veliká příležitost pro náš průmysl. Proč tedy toho nevyužít? A my jsme zatím tedy eh, ve Washingtonu provedli několik prezentací, účastnili jsme se také společné eh, eh, zasedání s našimi partnery a žádáme komisi, aby tedy zaujala komplexní přístup k této věci, chceme, aby to bylo všechno jednotné. To znamená, abychom nehovořili o jenom regula- otázkám regulace, ale kromě toho, že by se měla zbíhat ta pravidla, tak chceme hovořit i o clech, o pravidlech původu, o usnadnění obchodu a tak dále. Dvě hlavní věci ale spočívají v tom, že bychom neměli jenom rušit prostě cla a e, už se nepodívat na e, to zbíhání pravidel, ale měli bychom dělat obojí. Už jsem vyčerpal 6 minut. A chci ještě říci, že to bude veliká výzva pro vyjednavače, ale i pro náš průmysl. My jsme, očekává se od nás obrovské množství práce, ale my jsme e, skutečně připraveni to učinit, pokud to bude mít smysl. Děkuji, říká pan předseda. Není to poprvé, kdy tedy e, Federace automobilového průmyslu se účastnila zasedání našeho výboru. Děkuji vám za, vám za vaše přispění do diskuse a teď dáme slovo členům výboru. A první stínovou zpravodajkou je, Bela, je pan Gladfelder za EPP. Prosím, stručně dvě minuty. Děkuji, zmeno. Děkuji vám, pane předsedo. Zatímco se zvyšuje automobilový provoz, tak pro, a v Evropě tak automobilový průmysl to má v Evropě stále těžší. Je tedy eh, zřejmé, že automobilový eh, průmysl v budoucnosti se bude muset zaměřit na export. Tedy eh, značná část výroby bude muset být zaměřena na export. A to souvisí s otázkou konkurenceschopnosti, která musí být zvýšena. A my musíme tedy čelit těm výzvám, které spočívají v tom, že rozvojové země jsou našimi konkurenty a e, aut osobní automobily jsou stále kvalitnější v těchto zemích. Je také potom, pokud jde o elektromobily a o hybridní automobily, tak eh, musím říci, že evropští výrobci poněkud eh, zaspali. Například eh, Toyota už má 5 milionů osobních a automobilů, které prodala. A když se podíváte, mm, třeba jak to, když jste na letišti, eh, tak vidíte, že se stále eh, více objevuje hybridních automobilů na dálnici, když jedete třeba do parlamentu z letiště. A z 0 na 3 se eh, zvýšila se zvýšil ten, mm, ten provoz a ta distribuce a že se a ti eh, automobiloví výrobci musí přistoupit ke změnám a musí provést změny. Nemůžou zůstat pozadu a automobilový průmysl se také spolehá na předpisy ohledně emisí CO2, protože většina výrobců v automobilovém průmyslu eh, říká, že to budou moci splnit pouze, když se zde budou vyrábět hybridy elektromobily. Já podporuji eh, pana, eh, paní navrhovatelku v tom smyslu, že mm, ty obtíže, které souvisí s těmi dohodami o volném obchodu, takže haladnánk arra, hogy a nagyon... Musíme také poukázat na to, že ty, ta nejsofistikovanější ochrana dovozu, tak eh, to potom například otázka eh, toho, že Rusko zavede tu celní eh, unii. A Paul Murphy, same. Paul Murphy, dvě minuty. Ano, děkuji. Především by mě zajímalo, jak se zástupci odborů tváří na eh, vyjednávání o TTIP, protože jedním z klíčových eh, prvků krize v Americe vlastně eh, bylo to, že se tam v podstatě restrukturalizoval automobilový průmysl, přesunul se ze severu na jih Eh, od eh, poměrně dobře placených míst eh, se zastoupení v odborech se to přesunulo k málo placeným místům a tak dále. A mě by zajímalo, jestli by tato smlouva nemohla být prostředkem, jak by se vlastně mohlo donutit evropský průmysl k podobné restrukturalizaci. A je problém v tom, že vlastně tato diskuse se eh, zaměřuje pouze na eh, mezinárodní obchod. Já to chápu, ale tady jde vlastně o obrovskou krizi nadměrné kapacity při, u výroby automobilů. A já myslím, že tady rozhodně ne, to nepovede k žádnému obrovskému zvýšení obchodování s automobily nebo k, výrobní, k zvýšení výrob, výrobních kapacit. Eh, dva klíčové problémy jsou za prvé ty škrty, to znamená, že 3 miliony auta, aut která eh, by byla vlastně třeba nakoupena eh, v Evropě, ale lidé na ně nemají peníze a to tady podkopává ekonomiku. A za druhé, tento průmysl je třeba restrukturalizovat, je třeba investovat do zelené mobility, elektri- elektromobilů, do veřejné uh, dopravy a to si skutečně vyžaduje eh, nové reformy, restrukturalizaci automobilového průmyslu a zdá se, že výrobci automobilů v Evropě se na to příliš dobře netváří. Děkuji, říkáme předseda. Děkuji tlumočníkům za to, že nám dali eh, k dispozici několik minut navíc a teď už jenom anglicky. Janek Žado.